Uh, uh, uh. Milé kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Eh, je na čase zahájit naše zasedání. Nepřišly žádné žádosti o změnu pořadu jednání, proto tedy můžeme postupovat podle našeho programu, tak jak bylo rozhodnut, ale ještě než začne naše slyšení, mám zde několik sdělení, které vám chci přednést. Pan Kasulides byl jmenován zpravodajem, stálým zpravodajem o vyjednávání o rámcové dohodě Evropské unie s Kanadou. Blahopřeji tedy kolegovi Kasulisovi. Chtěl bych informovat komisi o rozhodnutí, že úřad předsednictva rozhodl ohledně prezentace doporučení radě o vyjednávání mezi Evropskou unii a Ukrajinou a Evropskou unii a Gruzií. Toto je doporučení o konzistentní politice vůči autoritářským režimům a tyto zprávy byly svěřeny panu Vocnovi. Poslední sdělení. Rozhodli jsme, že hlasovací seznamy a pozměňovací kompromisní návrhy za trochu komplikovanějších eh, situací, které jsme prožili, musí být předloženy 24 hodin před hlasováním ve výboru. S čímž není dotčena možnost vyplývající z jednacího řádu předkládat ústní pozměňovací návrhy ve chvíli hlasování. Nicméně dohodli jsme se na tom, co jsem uvedl, abychom předešli problémům, k nímž už došlo. Proto jsme se rozhodli, že do budoucna budeme postupovat tak, jak jsem uvedl. A nyní se můžeme věnovat jednomu z hlavních bodů našeho dnešního zasedání abychom mohli také poskytnout eh, patřičný čas našim eh, hostům a omluváme se za drobné spoždění, k němuž již došlo. Naše slyšení se týká situace v Náhorním Karabachu. toto slyšení. Eh, se chce dohloubky zabývat uvedeným tématem a chce také zahájit diskuzi, včetně nových hodnotících prvků mm, z nedávné zprávy kolegy Kirilova o potřebě Evropské strategie pro Kavkaz, pro Jižní Kavkaz kterou jsme přijali před eh, rokem a která se stala eh, důležitým základem pro další hodnocení, další diskuze. Nedávno byla také od eh, souhlaseno usnesení o jižním rozměru evropské politiky sousedství. Tato zpráva byla předložena panem Sivičem. Máme zde mezi námi velice kompetentní hosty, kteří se při na příležitostech zabývají eh, řešením konfliktu. Je to pan velvyslanec Bratke, který je spolupředsedou ze strany eh, USA Minské skupiny pana velvyslance Bernarda Fasie, který je francouzským eh, spolupředsedou Minské skupiny, také pana velvyslance Andřeje Karčického, který je osobním zástupcem výkonného předsedy v Minské konferenci a máme tu také. Bohužel s námi není pan Popov, který nemohl přijmout naše, eh, naše pozvání eh, kvůli eh, povinnostem, které probíhají v tutéž dobu. Je tu s námi pan Sebneby také a také pan Miroslav Lajčák. Všechny hosty chci vybídnout, aby tež přispěli eh, přispěli k naší eh, diskuzi eh, tím, co je nového o, v této situaci. Jako prvnímu předám slovo panu Bretkemu na pět minut, pokud možno, ale pokud vám to nevyjde, tak vám nějakou minutku přidáme. Byl bych jen rád, aby se rozproudila diskuze, abyste také mohli například odpovídat na dotazy, které vám eh, mohou kolegové předložit. Tedy pokud možno zdrž... Eh, uchovejte limit pěti minut. Nám bylo řečeno deset minut, já se tady pokusím cvrknout to na pět minut, pokud to půjde. Na začátek bych chtěl říct, že je mi velkou ctí zde dnes být a velice jsem přivítal pozvání, které jsem od vás od výboru dostal. Eh, když se Hillary Clintonová minulý eh, rok setkala s panem Buskem, předsedou Evropského parlamentu a vedoucími jednotlivých politických stran, Eh, řekla, že po Lisabonské smlouvě musí eh, eh, Amerika posílit vztahy s Evropskou unii, ne pouze s komisí, ne pouze s radou. Explicitně jmenovala Evropský parlament, takže tím, že zde jsem dnes já, splňujeme do značné míry tento požadavek. Hillary Clintonová se minulý měsíc setkala s baronkou Ashtonovou a zopakovala další důležitou věc, a to úzké partnerství mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. Bylo řečeno, že eh, USA a Evropská unie jsou partneři a úzce spolupracují ve všech globálních a regionálních tématech, která si jen dovedeme představit. A řekl bych, že dnešní odpoledne a náhorní Karabach není výjimkou. I na tomto tématu spolupracujeme velice úzce s Francií, členským státem, která spolupředsedá Minské skupině Eh, spolupracujeme s Litvou, eh, což je předsedající země OSCE. Eh, úzce spolupracujeme s vnější službou Evropské unie a velice si vážíme východního partnerství Evropské unie, které podporuje politické, sektorální a hospodářské reformy a tím pokládá dlouhodobé základy pro mír na Kavkaze. Pokusím se být co nejstručnější, ale musím zmínit tři věci. Jednak velice stručně aktualizace stavu eh, jednání. Za další chci stručně pohovořit o závazcích USA eh, pro mír v Horním Karabachu a nakonec eh, tomuto výboru chci říci několik slov o roli Evropské unie do budoucna. Pro začátek, aktuální situace ve vyjednávání. Všichni jste jistě četli prohlášení našich prezidentů, eh, to znamená prezidentů Obamy, Medvěděva a Sarkozyho z Dovilu. Všichni tři prezidenti požádali všechny strany, aby učinili zásadní kroky směrem k míru v oblasti Náhorního Karabachu vyzvali všechny strany, aby finalizovali základní principy eh, na dalším eh, setkání, na dalším summitu. A jak jistě víte, ty základní principy jsou rámcové dokumenty, které budou obsahovat eh, velice podrobné instrukce pro ministry obou stran ohledně základních principů mírového řešení. Ty principy nejsou tím mírovým řešením, jsou jakýmisi pokyny, jakési základní kameny toho, jak by mír měl vypadat. Nebudu rozebírat podrobnosti, řeknu jenom to, Eh, že na tomto už dlouho pracujeme. Kolega Fasie na tom pracuje už daleko déle než já. A myslím si, že jsme teď dospěli do bodu, a řekl to i náš prezident, eh, kdy ta základní verze eh, principů, které jsou před námi na stole, jsou dobře vyvážené a rádi bychom, aby byly na příštím summitu stran schváleny. Jak říkám, podrobnosti asi na tomto místě nejsou zapotřebí, e, nicméně v podstatě se to řešení zakládá na šesti prvcích, které naši prezidenti uvedli ve svém sdělení a které máte v dokumentech před sebou. Zmínil jsem nadcházející summit. E, ten bude hostit prezident Medvěděv. My jeho roli e, v a, a, a roli ministra zahraničních věcí Lavrova přijímáme s otevřenou náročí. Přebírají v, ve velice složitých časech. Zároveň je velice aktivní i strana Spojených států amerických. Prezident Obama se v loni eh, nezávisle setkal s panem eh, Sarkozym ve Washingtonu a s prezidentem Alijevem v New Yorku. Ministrně Clintonová loni absolvovala první návštěvu Baku a Jerevanu od Eh, doby návštěvy eh, Jima Bakera. Setkala se s prezidentem Sarkisianem eh, letos v březnu ve Verkonde a rovněž s ministrem zahraničním věcí Marmadirovem. Oba ministry zahraničí nedávno přijala rovněž ve Washingtonu pana Albaního minulý měsíc a pana a druhého pana ministra zahraničí na začátku tohoto měsíce. Rovněž tuto oblast navštívili naši tajemníci pro eh, východní Evropu, a to jak Arménii, tak Azerbajdžán. Nakonec zmíním i to, co jsem dělal já. Já jsem přes Atlantik letěl celkem 32krát od té doby, co jsem eh, zaujal funkci, eh, kterou mám v září 2009. Buď jsem se setkával se sestrami přímo v regionu nebo jinde v Evropě, anebo jsem se setkával s předsedajícími, s předsedajícími Eh, OECD, OSCE, pardon. Eh, všichni se zasazujeme o to, aby mír v Náhorním Karabachu přišel co nejdříve. Na závěr bych se rád dotkl otázky role Evropské unie. Na začátku jsem zmínil několik věcí, které Evropská unie už dělá, eh, nebo co dělají členské státy nebo instituce. V této fázi procesu. Já samozřejmě nechci nikomu diktovat, jaká vaše role má být, to je zcela na vás, ale jenom bych uvedl několik velice krátkých komentářů. Jednak eh, myslím si, jsem přesvědčen, že stávající mechanismus tří spolupředsedů Minské skupiny je pravděpodobně nejefektivnější, eh, čeho můžeme v tuto chvíli dosáhnout. Faktem je, že, tento, že, že toto nastavení nám zatím nepřineslo mír, ale pokročilo o velký kus cesty správným směrem. To nejdůležitější už je za námi a strany, eh, ze, od eh, obou stran máme zpětnou vazbu v tom smyslu, že je to přesně to, co potřebují a že je to přesně to, co zabrání dalšímu válečnému konfliktu. Takže toto nechci podceňovat. Eh, Spolu předsednictví v rámci Minské skupiny udělalo obrovský kus práce. Ehm, minská skupina a její aktuální formát je, myslím, dostatečně flexibilní, umožňuje rychlou reakci na nový výboj, vývoj v regionu, ehm, zachovává nám samozřejmě také důvěrnost vyjednávání, což je něco, čeho si obě dvě strany velice váží a na čem důrazně trvají. Znovu tedy říkám, že v této fázi procesu vyjednávání ehm, se ukazuje, že stávající systém je velice efektivní. Až budeme přecházet z, tohoto, z této fáze směrem k vyjednávání, dohodě a provádění dohody bude podle mého názoru více prostoru pro to, aby více zemí dělalo, eh, vyvíjelo větší aktivitu a podporovalo tak mírový proces. Rozhodně to platí pro Evropskou unii. Evropská unie již demonstrovala své schopnosti, a to v celé široké škále oblastí, v tom, čemu bychom mohli říkat soft powers, ale i v jiných oblastech. A postupně, jak budeme přecházet do fáze provádění, bude, se bude objevovat celá řada aktivit, například na poli osobních kontaktů, dialogů mezi oběma stranami, až po ty harder tasks, abychom tak řekli, eh, ve věci fyzického přemysťování uprchlíků a vysídlených osob. A toto jsou všechno věci, ve kterých bude Evropská unie hrát důležitější a důležitější roli. Myslím si, že už k tomuto začne docházet v blízké budoucnosti, kdy se role Evropské unie bude stupňovat. Tím si myslím, že jsem pokryl to hlavní, co jsem chtěl říci a později eh, rád zodpovím vaše otázky, případně zareaguji na vaše komentáře. Díky. Děkuji vám, pane velvyslanče Bratke. Předáme slovo k panu velvyslanci Bruno Fasie, který je francouzským spolupředsedou Minské skupiny. I vás bych chtěl poprosit, eh, zda můžete omezit svůj projev jen na pět minut. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ze všeho nejdříve bych chtěl podtrhnout, že Minská skupina a její spolupředsednictví nejsou pouze tři země, eh, USA, Rusko a Francie, ale je to celý tým. Je to tým velice úzce propojený. Je to tým na úrovni mediátorů, na úrovni ministrů, Původně jsme prezentovali tzv. madridské principy na politické úrovni s e, trojkou tří ministrů a samozřejmě i na úrovni hlav států. E, kolega Bratke zmínil deklaraci z Dovil, e, kde je řečeno, že v třech letech mezi Barackem Obamou, Dimitrem Medvěděvem a Nikolou Sarkozy byl rovněž odveden obrovský kus práce. A tým této trojky který eh, se v tomto tématu angažuje více než 6,5 roku. Jejich jménem bych vás chtěl poprosit, abyste omluvili absenci našeho přítele pana Popova z Ruska, eh, který se hluboce angažuje v přípravě dalších kroků. a který se nadále bude angažovat po příští dva eh, týdny v finalizaci stávající fáze procesu. Mám pro vás rovněž eh, tři body. Eh, kolega Bratke vás informoval o aktuálním stavu jednání. Je potřeba, abyste chápali aktuální stav, protože ten je výsledkem procesu za posledních pět let. Dále zmíním několik důvodů pro to, jak vznikl a jak funguje a proč funguje účinně aktuální formát jednání. A za třetí rovněž zmíním několik eh, bodů o opět roli Evropské unie eh, v tomto procesu. Takže vyjed, eh, proces vyjednávání. Je potřeba vědět, že tento vyjednávací proces je součástí velkého, třetího velkého cyklu vyjednávání. První cyklus spočíval v tom, že tehdejší mediátoři se snažili eh, reintegrovat náhorní Karabach do administrativní struktury Azerbajdžánu. A to selhalo, protože tehdy eh, se Armenie obávala, že to bude důvod pro eh, znovu zahájení válečných akcí. Druhý cyklus v na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí mediátoři zkusili opačný postup. Jakým způsobem vyvinout řešení, které by umožnilo um, oficializaci eh, oddělení Náhorního eh, Karabachu od Azerbajdžánu tak, aby to bylo přijatelné pro vládu v Baku. Eh, samozřejmě toto považovali za možnou příčinu válečného konfliktu Azerbajdžánci. V aktuálním, tedy třetím cyklu vyjednávání, se pokoušíme o to, abychom s americkými, ruskými kolega a jejich, jejich předchůdci nenavrhovali nějaké řešení, které vyřeší tento konflikt jednou provždy, ale nejprve ze všeho zjistit, čeho můžeme vlastně dosáhnout, co vlastně můžeme vyřešit. Důvod e, e, také eh, jakým způsobem, eh, proč eh, můžeme dosáhnout pouze eh, určitých věcí, se také pokoušíme zjistit. Eh, území v, Azer- v Azerbajdžánu je samozřejmě o to komplikovanější, že představuje bezpečnostní riziko pro jednu nebo druhou stranu a představuje eh, potíže z hlediska samoregulace eh, osob v náhorních Karabachu. Musíme se zaměřit na to, jak zajistit bezpečnost a dostatečnou míru samozprávy pro osoby, které žijí v daném regionu a pro Azerbajdžánce, což by nám umožnilo prozatím odsunout Eh, na pozdější dobu konečné rozhodnutí, které, eh, vyřa, eh, které, které určí definitivní status Náhorního Karabachu. My jsme se tímto konceptem zabývali v letech 2005 a 2006. Navrhli jsme ho v Madridu, jak už bylo řečeno, jako společnou písemnou nabídku, takzvané madridské principy, což byl dokument o nějakých pěti až šesti stranách. Bylo to 14 základních principů plus eh, úvodní ustanovení týkající se tohoto tématu. A v roce 2008 toto bylo oběma stranami přivítáno. Naštěstí eh, mezinárodní uznání nezávislosti eh, Kosova působilo pro naši věc ale eh, v Azerbajdžánu eh, stále přetrvávaly obtíže. Nicméně v roce 2009 se nám podařilo dosáhnout mnoha úspěchů a doufali jsme, že se nám podaří situaci rozřešit. A to je důvod, proč se naši tři prezidenti zavázali vzít na sebe odpovědnost a v Lakvilské deklaraci zveřejnit eh, prvotní princip toho, co navrhujeme. Bylo to šest hlavních návrhů eh, o tématech, o kterých už hovořil kolega Bratky, což je eh, souhrn těch 14 bodů eh, z Madridu. V roce 2009, jak říkám, se, jsme si mysleli, že se nám podaří situaci rozřešit. Na konci roku 2009 v moskevské deklaraci, což byl poprvé, kdy se prezidenti obou stran shodli na tom, že e, je potřeba vyjednat e, řešení, a to řešení mírové, které zároveň bude právně závazné a bude založeno na mezinárodních e, standardech. Ovšem, bohužel, když Arménci řekli, že přijímají verzi dokumentu z roku 2008, tak nová verze, která byla předložena na začátku roku 2000, 10 a o které jsme si mysleli, že eh, podpoří toto naše přesvědčení o řešení situace, eh, tak to eh, nebylo Arménci podpořeno pouze stranou azerbajdžánskou. A od té doby pracujeme na různých následných verzích, a to až do doby posledního samitu v Soči, kde jsme dosáhli určitých dílčích eh, úspěchů, eh, které, jak doufáme, budou písemně potvrzeny, potvrzeny písemnou formou v nejbližší budoucnosti. Takže dnes eh, se každopádně blížíme konci třetího cyklu. Buď bude velice brzy možné schválit tento navrhovaný e, koncept z roku 2007 a postupně upravovaný, a nebo pokud e, to bude odmítnuto, bude znovu nutné e, zkoumat možnosti dalšího konceptu řešení situace. Druhý bod. Aktuální formát vyjednávání. Podle našeho názoru jsou vyjednávání upravena na nejvyšší možnou úroveň. Jsou to jednání velice racionální. Každá z tří našich zemí má eh, dlouhé zkušenosti v oblasti jednání a každá má v Azerbajdžánu jiné záměry. Můžeme například zmínit arménskou diasporu v Rusku, za další jsou vlivy ve Spojených státech a e, za třetí ve Francii. Za další, aktuální formát je vhodný pro omezený počet vyjednávačů, protože zajišťuje vysokou úroveň důvěrnosti, kterou obě strany požadují. Jako jeden příklad pro vás zde mohu uvést toto. S prezidenty eh, diskutujeme za přítomnosti maximálně jedné další osoby, většinou je to ministr zahraničí. E, za další, tato jednání poskytují kontinuitu. E, předchůdce e, stávajícího ruského mediátora vedl tým po dobu šesti let. Já v této funkci jsem šest a půl roku což znamená další předsedající, další hlavní mediátor, pravděpodobně američan, bude rovněž muset pracovat poměrně dlouhou dobu. E, nakonec chci zmínit to, že tato skupina je rovněž velice flexibilní co do rychlosti reakcí. Několik příkladů. Po e, konfliktu mezi Gruzií a Ruskem si všichni mysleli, že minská skupina končí. I, a to i v tom období, kdy eh, USA a Rusko nespolupracovali, tak tehdy Francie pokračovala v práci jménem obou zbývajících států. Nakonec tento systém je rovněž velice efektivní, protože umožňuje rychlé rozhodování, eh, rozhodování o zásadních věcech eh, za velice krátkou dobu. Rovněž příklad v roce 2008 došlo k velkým střetům na linii příměří. Ale i hned poté americký spolupředseda, který eh, tehdy byl v daném regionu, a další kolegové byli schopni poskytnout eh, náležité možnosti reakce, kterým, díky kterým se podařilo zabránit eskalaci eh, těchto konfliktů. Již jen velice rychle několik poznámek o roli Evropské unie. Role Evropské unie v řešení tohoto konfliktu je naprosto rozhodující. Ale e, v různých fázích e, toho procesu má e, různou podobu. Během aktuální fáze kdy jsou jednání vysoce důvěrná, je role Evropské unie rozhodující v přípravě občanské společnosti v obou zemích. Jedná se o podporu demokracie, která bez eh, podpory v obou státech eh, nepřežije, protože prezidentům neumožní eh, prodat tu možnou dohodu občanům těchto států. Takže Toto je ta krátkodobá aktivita Evropské unie za pomoci všech těch nástrojů, které máme, akčních plánů, PCA, eh, politika sousedství a dalších. Eh, jsou to totiž nástroje, které jiní aktéři nemají v středně dlouhém období eh, formování té dohody. Samozřejmě i zde Evropská unie hraje význačnou roli v tom, že se podílí na mezinárodních snahách organizace eh, například odminování dané oblasti, její rekonstrukci, eh, bude znamenat angažovanost určitých členských států v mezinárodní mírové misi, která tam bude následovat. V eh, dlouhodobém horizontu bude pravděpodobně potřeba vytvořit určitou mezinárodní instituci, ve stylu, jako se eh, vytvořila Mírová rada pro Bosnu a Hercegovinu, tak, aby se koordinovaly všechny tyto aktivity. Eh, takovou tu instituci si budeme muset pravděpodobně vymyslet, eh, jak bude vlastně fungovat, tak, aby zahrnovala někoho z Evropské unie, někoho ze stávajících tří jednacích zemí, někoho z ze zemí, z darcovských zemí, které budou jednoznačně zapotřebí, protože aktivita, která bude zapotřebí, bude opravdu obrovská. Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Děkuji vám, pane velvyslanče Fasie. Slovo má pan velvyslanec Andřej Kaspřik, který je osobním představitelem pro eh, tento konflikt uh, pro předsednictví, výkonné předsednictví Minské konference. Doufám, že se vám podaří Eh, také eh, pokud možno eh, svůj projev přednést v kratší době, než bylo plánováno. K tomu vám mohu napomoci tyto hodiny, které vidíte. Děkuji vám, pane předsedo, vážné poslankyně a poslanci spolupředsedové. Poskytli přehled celého procesu řešení konfliktu. Rád bych to doplnil ohledně mandátu a aktivity osobního představitele a také vám sdělit, jaká je situace na frontových linií, což jsou věci, které se mi konkrétně týkají v mé práci. V srpnu 2095 byl jmenován první takovýto osobní představitel. Já jsem byl následně několikrát eh, jmenován a moje eh, moje práce byla tedy takto prodloužena. Pracoval jsem v Bachu, Jerovanu eh, a v Tbilisi. No na Horním Karabachu. Mám tři eh, zaměstnance, kteří rotují na třech eh, místech eh, pracovních po měsíci. Dva mezinárodní pracovníci pracují v Tbilisi. Osobní představitel má mandát zaměřený na tři hlavní činnosti. Podpora předsedy a spolupředsedů, podpora obou dvou stran a podpora reportingu. Po letech této práce musím říci, že se společně setkáváme se zástupci obou dvou stran na úrovni ministrů a hlav států a snažíme se zajistit, že výkony eh, předseda a spolupředsedové vědí, k jaké dynamice dochází v současné době a jaký dopad to může mít na vyjednávání. Osobní představitel musí být schopen pomáhat při návštěvě různých osobností do tohoto regionu. Eh, došlo k sedmi tak to návštěvám v posledním roce, včetně o hodnocení přímo na místě eh, v, září loňsk, v říjnu loňského roku. Eh, to byla cesta dlouhá 1500 kilometrů. Toto mě umožnilo, abych po kontaktní linii třikrát v loňském roce, naposledy to bylo v minulém týdně, doprovázel spolupředsedy Jde nám o to, jak podporovat spolupráci s obou dvou stran, je třeba podporovat důvěru na obou dvou stranách a mírnit předsudky a nenávist na obou dvou stranách, aby oba dva národy byly ochotny se setkávat a aby byly ujištěni, na obou dvou stranách aktéři, že mír je možný a žádoucí. tak to je důležité, aby se tedy snižoval i počet různých zranění, neštěstí na frontové linii a aby pokročilo dále vyjednávání. Mandát mě umožnil, abych eh, usnadňoval zavádění politických opatření, jako jsou návštěvy eh, Azerbajdžáců a Arménců, ať už individuální nebo skupinové návštěvy vojenská opatření, jako je podpora komunikace mezi vojenskými důstojníky, hospodářské eh, opatření, opatření týkající se mm, médií, ochrany životního prostředí. Následující vyjednávání toto v podstatě dokončilo, ale ještě dále budeme mít další eh, činnosti není možné budovat spolupráci nebo důvěru, dokud Azerba, azerbajdžánské území zůstává okupováno. Monitorování situace na frontě je tedy jediné, eh, co v současné době můžeme dělat. Eh, to, co naše činnost, kterou tedy provádíme na více než 650 kilometrové eh, kontaktní linii, jsou možná jen ve spolupráci a s podporou obou dvou stran. Ehm, Potřebujeme pravidelný přístup na tuto kontaktní linii nebo frontovou linii a Eh, provádíme dvě návštěvy každý měsíc. Je důležité, aby všichni aktéři získávali včas informace, eh, což je ve prospěch eh, celé věci. Když dojde k nějakému závažnému incidentu, jako například na kontaktní linii před rokem, kde bylo šest mrtvých a, tři zranění, tak jsem okamžitě informoval spolupředsedy a předsedu o situaci a snažili se předejít další eskalaci napětí. Také se zabýváme humanitárními eh, otázkami, protože eh, je důležité, aby nedocházelo teď k bídě, mm, utrpení těch, kdo jsou bezprostředně zasaženi, ale Někdy humanitární situace bývá překážkou v dalším vyjednáváním. Proto je třeba dále budovat také důvěru mezi stranami. Jsem v úzkém eh, kontaktu se zástupci OSN a dalších mezinárodních organizací, jako je Červený kříž, zejména co se týče humanitárních eh, eh, potíží tam, kde se týká například o účast civilistů nebo postižení civilistů v různých konfliktech v, také jsem se zúčastnil eh, vydávání osob eh, v Astrachánu, v Soči jsem se zúčastnil schůze svané mm, prezidentem Medvedevem Na sočském samitu jsme se snažili eh, zjistit možnost vyšetření možných incidentů na frontové linii. Tato opatření Eh, zaměřená na budování důvěry, také budou pravděpodobně vyžadovat naši eh, podporu, tedy podporu našeho úřadu. Eh, poskytuji zprávy o situaci v daném regionu a to velice pravidelně. Poskytuji také briefingy ohledně možného řešení konfliktu, také jednáme s představiteli občanské společnosti. Jak vypadá situace na frontách? je stabilní od března loňského roku, což neznamená, že by se tam nestřílelo nebo že by nedocházelo ke zraněním. Znamená to jen, že nedošlo k závažnému zhoršení situace. 17 lidí údajně bylo zabito na kontaktní nebo hraniční eh, linii eh, v těchto prvních pěti měsících roku 2011 a 18 eh, bylo údajně zraněno. Za loňský rok 35 lidí údajně bylo zabito, dalších 52 bylo údajně zraněno. Doufám, že počet zraněných a mrtvých v tomto roce se bude snižovat oproti loňskému a že eh, proces, který nyní probíhá, je skutečně bude snižovat. Pokračování vyjednávání by mělo eh, posílit vzájemnou důvěru a eh, to za účasti co možná největšího počtu aktérů. To je tedy přehled možností a omezení aktivit osobního představitele. Eh, díváme se na situaci z opravdu jedinečné perspektivy. Chci eh, poděkovat za konzistentní a pevnou podporu Evropské unie prokazovanou po celá léta našemu týmu i mně a také eh, permanentní nebo trvalé radě. Děkuji vám a velice rád odpovím vaše dotazy. Grazie, signor ambasciatore. La... Děkuji vám, pane velvyslanče. Nyní předám slovo panu Petru Semnebimu který je bývalým zvláštním představitelem eh, Evropské unie pro Jižní Kavkaz. A chci vás také požádat, abyste se snažil tedy dodržet o nich pět minut řečnického času. Eh, a eh, zde vidíte hodiny, které vám budou ukazovat, jak čas plyne. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám za pozvání na toto velice důležité slyšení. Já bych měl říci, že e, mluvím sám za sebe, protože už nejsem zvláštní představitel Evropské unie. Jsem velice rád, že toto slyšení se odehrává. Eh, je, myslím, podstatné podtrhnout tento velice důležitý, ale téměř neznámý konflikt a jeho význam pro Evropu. Chtěl bych eh, říci hned na úvod, že konflikt v Náhorním Karabachu je ten nejdůležitější klíčový konflikt pro eh, další úspěšný vývoj na Jižním Kavkaze a možná i v celém východním sousedství EU. Náhorní Karabach je eh, velice významný zdroj nejistoty na Jižním Kavkaze, dokonce ještě vážnější než eh, zdroj konfliktu gruzínského, který už byl tedy eh, zlikvidován. Proč je konflikt v Náhorním Karabachu tak důležitý, proč si zaslouží naši pozornost? Opět se zde jedná o závod ve zbrojení ve velice nestálém regionu, a je to takové zbrojení, které se až dotýká hraničních hodnot eh, v rámci významu pro EU. Je to důležité pro další témata, například téma normalizace turecko-arménské situace. Je to překážkou pro rozvoj dalšího východozápadního energetického koridoru na Kavkaze, eh, který by vytvořil potřebnou redundanci energetických koridorů, tím zvýšil bezpečnost a snížil náklady Eh, na energetický sektor. Je to rovněž zdroj nejistoty pro Gruzii, eh, protože dokud Náhorní Karabach není vyřešen, bude Gruzie mít obavu z toho, že bude vtažena do války a eh, v důsledku toho vznikne celé období tenzí. Pokud je to realistická hrozba, je nerelevantní, ale strach v Gruzii jednoznačně existuje a to je ten problém, který musíme řešit. Obecně řečeno eh, je konflikt v Národním Karabachu postupně se zvyšující riziko pro, eh, z, pro rostoucí eh, hospodářsko-politické zájmy Evropské unie na Jižním Kavkaze. Jaké jsou překážky dosažení řešení? Samozřejmě jednak nedostatek důvěry mezi oběma stranami, to je nejdůležitější faktor, ale Eh, rovněž musíme zmínit také eh, nedostatek zájmu ze západu. To je také důležitá, eh, důležitý faktor, alespoň do nedávné doby. Toto se samozřejmě už mění, také díky tomu, že vůdci zemí zúčastněných v Minské skupině za posledních několik let vydávají pravidelná společná prohlášení a pořádají Eh, zasedání v kontextu G8. Co může udělat Evropská unie eh, co do příspěvku do řešení tohoto konfliktu? Mnoho už zde bylo řečeno. Myslím si, že dobrým začátkem by bylo eh, při, přidružit tomuto konfliktu náležitou pozornost a diskutovat o něm. Mnoho už se dělalo na radě ministrů v rámci relevantních pracovních skupin v radě a tak dále. E, přímo v poli může Evropská unie přispět tím, že bude poskytovat náležité prostředky, které pomohou zlepšit bezpečnost na kontaktní, e, na styčné linii, v dané oblasti, eh, například systémy včasného varování a tak dále. Bylo rovněž zmíněno, že Evropská unie může podpořit eh, tvorbu důvěry mezi oběma stranami. Zde je prostor pro aktivitu obrovský. Některé věci už se dějí, například eh, balíček CBM Confidence Building, který už byl několikrát diskutován, ale mohl by být ještě rozšířen eh, projekty o kulturním dědictví, projekty o vzájemném dialogu, projekty o um, veřejných službách jako dostupnost elektřiny, pitné vody, odminovávání nebo uh, hasičských služeb Samozřejmě lze posílit i roli médií a zrušit takový ten obraz nepřítele na obou stranách. To je také velice významná součást procesu usmíření obou zemí. Země v tomto regionu potřebují ujistit a potřebují e, situaci zakotvit do širšího kontextu. Kromě toho, že potřebují slyšet jednoznačná a e, pevným hlasem řečená prohlášení z naší strany. Právě proto je účast EU eh, e v tomto regionu velice podstatná. Program eh, východního partnerství zde může hrát rovněž také velice důležitou roli, protože podporuje regionální synergie, například například eh, tím, že eh, se poskytnou eh, koncepty rozvoje regionální infrastruktury po dosažení eh, řešení, což si myslím, že bude velice důležité ESO v rukávu, které si myslím, že by obě strany měly zvažovat, když budou dospívat eh, k nějakému řešení tohoto konfliktu. Na závěr bych chtěl říci toto. Eh, vyjednávací procesy se jednoznačně zrychlují a EU by se měla čím dál tím více zamýšlet nad tím, eh, jakým způsobem se bude angažovat v tomto regionu. Je potřeba zajistit podporu politických procesů, jak efektivně řešit humanitární situaci a jak efektivně reagovat na případné problémy, které se mohou, to nemůžeme vyloučit, kdykoliv objevit, protože ta cesta, která je před námi, je ještě dlouhá. Nejde nám pouze o dobu kdy o, o dobu do toho bodu, kdy bude dosaženo nějakého základního, eh, základního řešení. Eh, konceptem Evropské unie by mohlo být i integrace Náhorního Karabachu do eh, větší vize programu pro celý východní region, pro celý region kavkazský, protože je zde opravdu mnoho prostoru pro řešení win-win, kdy obě strany získají. Myslím si, že po dosažení řešení tohoto konfliktu bude ekonomický potenciál oblastí obrovský. Eh, Náhorní Karabach a Kavkaz vůbec, jak už jsem říkal, je významný transportní region a je to region, který může být prospěšný pro všechny, když si uvědomíme, že Evropská unie může být i katalyzátor, i motor, i hnací motor tohoto celého procesu. Pane předsedo, děkuji za slovo. Děkuji vám, pane velvyslanče. A eh, toto kolo eh, řečníků zakončíme panem Miroslavem Lajčákem, který je ředitelem pro Evropu a Střední Asii a může nám říct, co může Evropská unie vykonat v těchto vyjednáváních. Vidíte dobře ony hodiny a také vám bych chtěl eh, připomenout, zda byste mohl eh, laskavě dodržet ten eh, limit pěti minut případně ji příliš nepřekročit. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne, vážné poslankyně a poslanci. Já jsem jediným zástupcem evropských institucí zde na tomto panelu, proto se chci zaměřit především na to, co Evropská unie může učinit proto a co může učinit víc, aby podpořila řešení konfliktu na Národním Karabachu. Evropská unie je připravena eh, pracovat na negociačním formátu, třeba že není reprezentována. Národní Karabach je jediným trvalým konfliktem v našem sousedství, jehož do jeho řešení Evropská unie nyní není při, při, mm, přítomnosti zapojena. Přejeme si vyřešení situace v Náhorním Karabachu, ale uvědomujeme si, že změny stávajícího formátu eh, řešení konfliktu eh, v Náhorním Karabachu v této citlivé fázi vyjednávání, kdy se hovoří o zásadách, teprve o zásadách budoucího řešení, by ne, neprospělo eh, možnému řešení konfliktu. A proto uvažujeme o tom, jakým způsobem podpořit řešení tohoto konfliktu tedy a posílit naši spolupráci tak abychom nebyli na překážku ve stávajícím rámci vyjednávání. Ale můžeme přinést přidanou hodnotu a můžeme doplňovat práci Minské skupiny na základě významných eh, zkušeností s prevencí a řešením konfliktů po celém světě. Jedním z hlavních cílů nového zvláštního zastupce nebo představitele pro Gruzi eh, eh, Gruzii a Národní Karabach, který má být od 1. září jmenován, je dojít eh, míru v tomto regionu, včetně řešení konfliktu v Národním Karabachu. Tato osoba bude doplňovat stávající proces vyjednávání a posilovat informovanost a umožňovat lepší řešení konfliktu ve spolupráci se stávajícími členy tohoto formátu mohu eh, říci, že takto budeme přijímat eh, silnější politickou úlohu společně se eh, spolupředsedy Minské skupiny. A budeme s dalšími strategickými partnery, jako je Turecko, dále jednat. Evropská unie by měla jasně odsoudit využívání síly a měla by jasně prohlásit, že jen mírové řešení je pro Evropu schudné. Budeme usilovat, aby obě dvě strany stáhly ostřelovače ze styčné linie. Není žádné ospravedlnění pro to, aby se střílelo po lidech. Evropská unie bude vybízet také obě dvě strany, aby nedocházelo k vojenským cvičením poblíž styčné linie. Eh, chceme využívat Eh, silné úlohy osobního představitele eh, skupiny Minské. Chceme mm, přispívat k budování důvěry a na implementaci řešení konfliktu. Chceme se zabývat také spoluprací při eh, situaci po vyřešení konfliktu Evropská unie přispívá k řešení konfliktu v náhorním Karabachu dvěma miliony euro finanční podposy eh, pomoci eh, občanským společ... nebo představitelům občanské společnosti. Víme, že to je malá částka, ale eh, chceme, aby na obou dvou stranách bylo vytvořeno umírněné mínění a aby zejména mladí lidé se zaměřovali na budování míru a pak eh, se bude moci hovořit o silnějším, eh, silnější možnosti řešení konfliktu a zvyšování důvěry. Chceme podporovat demokratizaci a právní stát v Arménii a Azerbajdžánu prostřednictvím evropské politiky, eh, sousedství a bilaterálních nástrojů, které v rámci této politiky máme. Chceme intenzivnit naše Eh, vztahy hm, prostřednictvím vyjednávání o asociačních dohodách a přivést tyto země ekonomicky, politicky blíže Evropské unii, abychom eh, napomáhali budování větší otevřenosti a demokratizaci těchto zemí, tak, aby tyto země byly více připraveny na eh, přijetí řešení konfliktu v Náhorním Karabochu zapotřeby byly jasně vyjádřeny politické ambice jednotlivých stran Chceme vytvořit politickou eh, stabilitu a ekonomické příležitosti pro celý region. Jakmile dohoda bude podepsána, Evropská unie je připravena podporovat její realizaci s mezinárodními partnery. Jsme připraveni poskytovat zásadní pomoc na rekonstrukci eh, postižených oblastí. Velice dobře si uvědomujeme, že nevyřešené konflikty v sousedství též mají negativní dopad na evropskou unii a proto problém v náhorním Karabachu je i naším problémem. Evropská unie je připravena hrát úlohu, která je plně v souladu s naší globální zodpovědností. Děkuji. Grazie. Eh. Děkuji vám i eh, za eh, to, jak stručně jste se dokázal, dokázal vyjádřit, pane doktore. Jako první se hlásí o slovo pan Krylov, zpravodaj o strategii Evropské unie pro Jižní Kavkaz. Také jej chci požádat, aby respektoval svěřený čas, ale tentokrát jen dvě minuty. Děkuji. You, Děkuji vám, pane předsedo. Zbývají-li mi jen dvě minuty, musím eh, vynechat mnohé. Nejdůležitější je, že poslední zprávy, jak si ukazují, že je to, co jsem eh, neslyšel od vás. Znamená to, že jste neslyšeli poslední zprávy, protože se hovoří o Moskvě a my zde jsme nic neslyšeli o posledních událostech. Což mě vede k myšlence, že eh, musíme hodně uvažovat o Rusku. Mám dotaz na dva pány velvyslance. Jste zcela přesvědčeni, že je skutečným přáním ruského prezidenta Medvěděva, aby došlo k výsledku. Podle mého názoru po těchto téměř 20 letech existence Minské skupiny, poté, co jsme zjistili, že status quo je nebezpečný, i po tom posledním článku z Europe Times se hovoří o tom, že ten zmražený konflikt, že se stává horkým konfliktem. Jste, si, jste přesvědčeni, že Rusko opravdu si pře dosáhnout výsledku? Já teď nechci nějak špatně mluvit o Rusku, jen se chci ujistit, že, že nás toto úsilí povede k cíli. Samozřejmě Rusko má svou úlohu, může hrát pozitivně, konstruktivně Eh, mají tam své zájmy. Je tam například projekt Nabuko, který je zajímá. Zajímavé aspekty pro mnohé ruské politiky a může zajímat i prodloužení tohoto eh, konfliktu. Důležité je, a na to se chci zeptat v, eh, v druhé otázce. Pane velvyslanče, děkuji vám za vaši prezentaci, ale z vaší prezentace mně nějak vyplývá, že příliš mnoho nespoléháte na evropské iniciativy či evropskou pomoc. Hovořil jste o přípravě občanské společnosti v obou dvou zemích. A pan eh, Lačak byl trochu ambicioznější. Evropský parlament loni volal po ambicioznější úloze Evropské unie protože konec konců, pokud k něčemu dojde, opět to bude Evropská unie a nyní se, jsme se poučili z gruzínské situace, kdy my budeme muset cestovat, kdy my budeme uh, se muset zabývat situací tamní populace a bude třeba tahat horké brambory z ohně. Děkuji vám, pane Krylové. Slovo má paní Jachtemaky, zpravodajka o vyjednávání EU Eh, Azerbajdžán. Prosím, zdržte se ve dvou minutách. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Ze všeho nejdřív bych chtěla poděkovat vám všem, pánové, za to, že jste eh, přišli na tuto důležitou a velice vhodně naplánovanou, myslím si, výměnu názorů. Jak jsme slyšeli, Evropská unie by měla v tomto konfliktu zaujmout významnější eh, roli, zejména v oblasti prevence a mediace. Já bych chtěla říci, že nejsem úplně přesvědčena, že toto eh, v rámci stávající struktury EEAS je vůbec možné. Rovněž chci říct to, že vlastně Evropská unie nemá eh, žádnou jasnou strategii, eh, jak nakládat se strategií pro prevenci konfliktu. Chtěla bych se zároveň zeptat, protože jsme slyšeli, že v dlouhodobém horizontu bude potřeba vytvořit eh, nějakou instituci. Eh, chci se zeptat, eh, co si myslíte o názoru, že by Evropská unie měla mít zvláštního představitele pro Jižní Kavkaz, který by se mohl soustředit na a řešit konflikty, které vzniknou v této oblasti. A také bych se chtěla zeptat, protože jeden z vás, pánové, řekl, že bychom měli být připraveni na přípravu občanské společnosti, občanských společností v obou těchto státech. Co přesně a jak můžeme udělat eh, v této oblasti? Udělali jsme už snad něco? A nakonec poslední věc, jako eh, zpravodajka AFET na vyjednávání, v Azerbajdžánu bych chtěla zdůraznit potřebu maximálně využít potenciál těchto jednání, tak abychom podpořili eh, jednak eh, aproximaci zemí Jižního Kavkazu s Evropskou uní, ale zároveň, a co je podobně důležité, zajistit, aby tyto země mezi sebou v rámci regionu spolupracovaly. Což je obrovský kus práce. Jak jsme slyšeli, je tam nedostatek důvěry, ale měli bychom se snažit podmínky e, s důvěrou vytvořit, které nám umožní politické řešení. Takže to jsou moje otázky. Co můžeme dělat v rámci těchto jednání? Děkuji. Děkuji vám, paní Jachtemaky. Slovo má pan Kasulides, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se otázat panelistů a především chci poblahopřát především Minské skupině za veškeré úsilí a e, také tedy za paralelní úsilí společně s Evropskou unii. Mám tři dotazy. Za prvé, e, o něch šest principů, šest zásad. Jedním z, z principů je budoucí e, směrování k právnímu statusu Náhorního Karabachu, eh, který bude projeven eh, právně závaznou formou vůle. A nyní tu máme prohlášení prezidenta Alieva, který říká, že nikdy neudělí nic jiného než autonomii Náhornímu Karabachu, jakožto regionu, který je součástí teritoria. Za druhé, v parlamentu s obavami sledujeme situaci přímo na místě v souvislosti eh, se eh, závody ve zbrojení, eh, s incidenty, vojenskými cvičeními, jak už to bylo dobře popsáno, a válečnou rétorikou. Například osvobození azerbajžánskými vojenskými silami pro Nahorní Karabach. A pak je zapotřebí říci, že e, obyvatelé v Karabachu potřebují veškerou podporu pro to, aby e, došlo k pís- mírovému řešení pro obě dvě e, strany. Náhorní Karabach Stěpana Kerk tady musí mít svou úlohu pro umožnění řešení pro oba dva státy. Děkuji vám, pane Kasudisi. Pan Provera, první místo předseda výboru pro zahraniční věci. Děkuji vám, pane předsedo. Také chci poděkovat řečníkům za informace. Samozřejmě v nás probouzí obavy jakákoliv možnost nestability, války nebo ozbrojeného konfliktu ve světě. V této souvislosti je velice důležitý národ, náhorní Karabach a to v souvislosti Eh, s naší iniciativou východního partnerství. Zde máme několik potíž, teď mám na mysli Bělorusko. Eh, k zásadám této iniciativy náleží také velmi důležitá věc a to, že má docházet mezi šesti státy usilujícími o toto partnerství eh, ke spolupráci. Mám tady tam mysli těch šest východních států. Je jasné, že národní, náhorní Karabach s tímto latentním konfliktem mezi Armenií a Azerbajdžánem neplní jeden z těch, jedno z těchto zásadních kritérií pro východní partnerství. Abych respektoval mě svěřený řečnický čas, již jen musím zdůraznit, že status quo de facto eh, je ve prospěch okupace dané oblasti, což probouzí Eh, obavy u azerbažanského obyvatelstva a eh, u eh, vlády v Baky, protože dlouhodobá okupace, v tomto případě nejen náhorního Karabachu, ale v dalších sedmi provincií, přinášejí také změnu profilu populace v tamní oblasti. Přicházejí lidé, kteří se identifikují nebo podporují tu novou situaci, teď mám na mysli Armenii a Armeny, a na druhé straně tu azerbajdžanská populace, stovky tisíc uprchlíků tam odsud odcházejí. Takto dochází ke změně profilu populace. A to by mohlo ovlivnit výsledky budoucího referenda o osudu dané oblasti. To si myslím, že pro azerbajžánskou vládu je eh, důvodem k obavám. A proto si myslím, že zapotřebí ještě jednou jasně zdůraznit, jak už bylo učiněno u nás v Evropském parlamentu, onu nedotknutelnost hranic. Hranice nelze změnit vojenskými prostředky nebo ozbrojenými prostředky. Pokud bychom zde ustoupili, tak řešení dalších eh, obdobně složitých situací, například v Gruzii, by mohly mm, zhoršit se tyto situace a jejich řešení by dokonce se mohlo stát nemožným. Navíc by mohlo dojít k vytvoření dalších vojenských iniciativ podobného typu v budoucnosti, což by mohlo působit pro nás další obavy v jiných místech. Děkuji vám, pane Provero. Pan Vajgo, dvě minuty. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já, když jsem poslouchal s pravodajem, tak jsem měl pocit, že eh, jednak samozřejmě eh, pracujeme s diplomatickým tématem, které už má dlouhou tradici. Eh, já jsem býval vyslancem v OSCE od roku 1998 do roku 2002 a tehdy už Minská skupina existovala ale zároveň mám pocit, že zde stojíme tváří v tvář eh, velice vážnému a velice nebezpečnému problému, který se snažíme vyřešit, eh, tak říkat, klasickým diplomatickým způsobem. Eh, již několik generací výborných diplomatů, jako jste vy, se v tomto projektu angažovalo, ale sečto nám podtrženo, jak říkal pan Prověra, jsme opět na začátku a eh, stále eh, se musíme vypořádávat s právně podkládanou okupací, e, nicméně nikdo nezmiňuje mezinárodní právo, nikdo nezmiňuje, že by se mělo mezinárodní právo dodržovat a aplikovat na tuto situaci a jsme velice vstřícní vůči Rusku, které je jednoznačně významným hráčem v podpoře Arménců v e, jejich e, činnosti a tomu, co v dané oblasti vytvářejí. Eh, z taktických důvodů prodávají zbraně oběma stranám a tak dále a tak podobně. Takže já bych Rusko tak vlídně neviděl eh, jako vy. Eh, pane Lajčáku, s vámi souhlasím zcela v tom, jak popisujete cíle přístupu Evropské unie, ale my přece máme potřebné nástroje a měli bychom o nich mluvit. My přece Můžeme na Rusko vyvíjet takový hezký, jemný tlak na, na Ar- Azerbajdžán, na Arménii, protože alespoň tyto dvě e, poslední zmíněné země e, mají úzké vazby na Evropskou unii. Podívejme se na to, co, čeho můžeme dosáhnout. Já si nedělám žádné iluze, já, už jsem, já jsem byl po nějakých 20 let eh, diplomat, takže silové řešení nepřichází v úvahu, ale máme přece jiné možnosti Eh, musíme si vymyslet nějaký účinnější nástroj, než jsou nástroje klasického diplomatického přístupu. Děkuji. Děkuji vám, pane Weigle. Jako další pan Schulz, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám otázku na oba zástupce eh, z Evropské unie, eh, kteří krátce naznačili možnost Evropské unie, jakým způsobem můžeme ovlivnit um, odstranění konfliktu. Moje otázka se, cítí, se týká um, vojenského vyzbrojování v tomto kontextu. Nebylo by možné, abychom v rámci vyjednávání dohod o sousedství a spolupráci s Armenií a Azerbajdžánem do těchto dohod zakotvili poptávky, které, nebo pobídky, které by byly vázány na snížení mm, e, zbrojního stavu? Parola al onorevole Ibri. Děkuji. Slovo má paní Ibrisagič na dvě minuty. Tak, Já... Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament již stanovil cíle i možná řešení. Už jsme řekli, že Arménie musí stáhnout vojska z obsazených okupovaných oblastí. Je třeba, aby se lidé mohli vrátit zpět do svých domovů a kromě toho je třeba jim zajistit bezpečnost na to odpovořili, o tom hovořil také pan Lajčák a EU by tady mohla hrát určitou dozorčí roli. Moje otázka je, proč tento cíl nebyl zrealizován. Vždyť jsme to říkali tak často, co očekáváme, proč k tomu nedošlo a co můžeme dělat pro to, aby to bylo uskutečněno. Statut quo není akceptovatelný a můžeme ještě dlouho o, diskutovat o statutu Náhorního Karabachu, ale budeme-li to dělat, musíme si být také jisti v tom, že evropský model pro národní menšiny bude aplikován s respektováním teritoriální neporušitelnosti, nedotknutelnosti Azerbajdžánu. Máme obdobné případy v Evropě, zažili jsme ji, můžeme tady aplikovat evropský model. Konflikt v Národním Karabachu je evropským problémem a Evropská unie musí přinést řešení. Děkuji paní Ibrisagič, slovo má pan Galer dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejlepší zahraniční politika je ta, kdy se podaří preventivně dosáhnout cílu, to znamená, než dojde k propuknutí konfliktu či než začne být opět žhavý. A proto je tak důležité, eh, abychom o této problematice národního Karabachu hovořili nejenom zde v Bruselu, ale budeme o tom hovořit i na našem zasedání ve Štrasburku. Domnívám se, že to, co zatím děláme, je nedostačující. Bylo tady řešeno dva, řečeno 2 miliony pro nevládní organizace. No to je sice milé, ale není zatím ten nezbytný politický tlak pro to, aby obě strany přestaly s vyzbrojováním a aby přestaly s válečnými konflikty. Eh, mohli byste potvrdit, že Dochází k dodávkám zbraní z Ruska, jak Azerbajdžánu, tak Armenii. To bych tedy rád dosl- slyšel potvrzeno i z vaší strany. A potom je to moje výzva na Evropskou unii, aby tam cestovala paní Eštnova a aby navštívila, aby i Baku, i Jerevánu naprosto jasně ukázala, že z konfliktu profituje jenom Rusko. Proč, docha, proč Rusko vyzbrojuje obě oblasti? Eh, kdyby obě země Eh, proč prostě ten starý, eh, vlastně ten, kdo rozpoutával konflikty dříve, eh, teď hraje jakousi andělskou roli, ale přitom díky jemu se opět stává tento problém tak žhavým. Takže já bych srdečně žádal ve směru paní Eštonové, aby skutečně tento problém dala na, do priorit svého konání, aby tam oběma stranám objasnila, co stojí v jejich zájmu. A sice na nacházet společně s Evropskou unii mírové řešení. Děkuji. Grazie, onorevole Galler. Děkuji vám, pane Galere. Slovo má pan Landsbergis, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dotaz na pana Semnebyho, na vážené velvyslance eh, ohledně minské skupiny. Hovořilo se o tom, že Gruzie má ospravedlnitelné obavy ohledně eh, konfliktu v, národním, eh, v Náhorním Karabachu, pokud nebo mm, eh, když dojde k nové válce. Náhorní Karabach je tikající bombou, která může explodovat buď náhodně, pokud někdo může věřit v takovouto náhodnost, anebo pokud někdo bude mít zájem na jejím výbuchu. Když se podíváme na hostilitu eh, Ruska vůči eh, Gruzii, která prosazuje svou nezávislost, tak si dokážeme představit, co se v militantních myslích může odehrát v souvislosti s náhorním Karabachem. Co se stane, jestliže Rusko a Arménie zautočí na Azerbajdžán bez jakékoliv záminky? Jakou strategickou eh, jaký, jaké strategické myšlenky pak eh, budeme mít v souvislosti s obavami Gruzie. Děkuji. Slovo má pan Lízek, dvě minuty. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. To byla nesmírně zajímavá debata. Já jsem si to vše vyslechl s velkou pozorností. A teď na závěr, eh, zejména to, co řekl pan Lacberky, zhruba před třema týdny jsem byl zpravodajem a z tohoto titulu jsem pobýval v Gruzii, kde jsem vedl zajímavá jednání mm, se takřka s všemi gruzínskými politiky, se zástupci vlády, se zástupci opozice, ti s těmi, kteří jsou v parlamentu, s těmi, kteří jsou mimo parlament a vlastně mi všichni potvrdili to tež Lidé v Gruzii mají veliké, veliké obavy ze situace v Náhorním Karabachu. A vědí, že existuje tento latentní konflikt mezi oběma stranami, mezi Azerbajdžánem a Arménií. A vlastně bych mohl říci, Možná, že oni to přeháněli, ale ještě před několika týdny jsem byl v Turecku a Turecko má také veliký zájem v tomto regionu Turecko možná nemá obavy, ale přece jenom jsou zneklidněni situací na Horním Karabachu. A teď zpět v Gruzii, jak ke Gruzii, jak všichni víme. V Gruzii žijí nejrůznější menšiny, azerbajčánské i arménské menšiny a tyto vztahy v Gruzii fungují velice dobře mezi nimi, vztahy mezi nejrůznějšími etnickými menšinami. A kromě toho, to, co tady řekl pan Landsbergis, on hovořil o transferu ruských armád do Arménie, ano, ale kromě toho existují také jiné obavy pro tento strach. Strach, který jsem tehdy před několika týdny cítil v Tbilisi. Ne, já nemám žádnou konkrétní otázku, já jsem vám chtěl pouze říci eh, to, co jsem tam zažil, ten strach. Děkuji vám, pane Lisku, Kilnilsen. Děkuji. Dvě věci. Nejprve postoj Evropské unie v Jižním Kavkazu se mi zdá rozporuplný, protože na jedné straně se bez dvojznačnosti podporuje eh, samostatnost Gruzie, ale potom vlastně v rámci stejného principu eh, Azerbajdžán. Nedomníváte se, že eh, tato, eh, tento rozdíl vlastně trochu oslabil eh, Eh, věrohodnost zahraniční politiky Evropské unie v této oblasti? A za druhé, co se týče mm, konání Evropské unie, nedomníváte se, že Evropská unie by měla být nějakým sou, eh, součástí eh, této minské skupiny. Samozřejmě Francie je součástí, ale Francie není Evropská unie. Já si myslím, že Evropská unie by v tomto ohledu byla důležitá, protože Evropská unie má určitý neutrální postoj a mimo arménskou diasporu v těchto třech oblastech eh, to mají prostě všechny ostatní státy, ale ne Evropská unie. Nedomníváte se, že by bylo dobré, kdyby Evropská unie se stala opravdovým členem této skupiny Minské? Děkuji vám, paní Kilnilsen. Na závěr. Paní Svensson, dvě minuty, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za informace, které jsme zde dostali. Zahraniční politika Turecka se mění a vidíme vztahy mezi Arménií, Tureckem, Azerbajdžánem které se mění také, ale nemohli bychom eventuálně klást určitá očekávání vůči Turecku v souvislosti s Náhorním Karabachem? Turecko eh, má tady společné hranice, které se týkají tohoto konfliktu. Možná byste nám k tomu mohli něco říci, jak vidíte nebo jak pohlížíte na vztahy Turecka v této oblasti? Děkuji. Eh, Děkuji, pane Svensone. A nyní mají slovo naši eh, hosté. Eh, mohou přednést odpovědi ve stejném pořadí, v jakém hovořili předtím. Nebylo jasně stanoveno, kdo konkrétně má odpovídat na jaké dotazy, takže je na vás, pánové, abyste si rozdělili možnost odpovědět. I zde prosím vás chci tedy požádat, abyste odpovídali jen pět minut. Pan Bretke, pan velvyslanec Bretke jako první, prosím. Děkuji vám, dámy a pánové, za mnoho velice užitečných poznámek. Kdybychom chtěli odpovědět na všechno, tak to budeme celou noc. Já se to do, do toho tady vůbec nebudu pouštět. Některé jsou namířeny přímo na roli Evropské unie a myslím si, že je vhodnější, aby tyto dotazy a komentáře zodpověděli nebo na ně reagovali mý spoluřečníci. Já se omezím pouze na několik komentářů, které eh, zmínilo několik, věc, několik lidí. Eh, jedna z těchto věcí je role Ruska. Náš ruský kolega tu bohužel není a mou, eh, mým úkolem není obhajovat Rusko nebo jeho roli ale musím říct, že nesouhlasím s tím komentářem eh, v tom smyslu, že celou situaci necháváme v ruských rukou. To není oprávněná charakteristika procesu, tak jak probíhá. My tři země spolupracujeme každý rovnou měrou protože máme konfliktní zájmy, každý máme jiné zájmy, ale jedna věc, kterou máme společnou, je, že nechceme, aby došlo k dalšímu válečnému konfliktu, protože další válečný konflikt pro nás, pro všechny z různých důvodů bude katastrofou. Takže tento společný zájem je naší společnou motivací pro spolupráci a je to věc, která spojuje zájmy našich třech eh, zemí. Eh, to, tento, toto přesvědčení sdílí můj prezident, naše eh, ministrině zahraničí, naše, ministr, naše ministrině vnitra a všichni ostatní hráči, eh, se kterými jsem mluvil. Chceme všichni spolupracovat jako tým, chceme pracovat transparentně a to tak, eh, že mohu říci, že za mých 37 let zkušeností v diplomatické službě Spojených států amerických jsem ještě takto nikdy s nikým nespolupracoval. A to i s našimi francouzskými i ruskými kolegy. Je to opravdu jedinečné partnerství eh, v duchu spolupráce, Řekl bych, eh, ještě jednou zopakoval, že spolupracujeme, že sdílíme tento zájem, že to nenecháme v rukou jednoho jediného člena. Eh, chceme pracovat transparentně a ruku v ruce. Padlo několik referencí, několik odkazů na principy mezinárodního práva a na to, že jsme mezinárodní právo nijak nezohlednili. Vzhledem k časovému omezení faktem je, že jsme nezohlednili celou řadu věcí, ale eh, je tu jeden problém, eh, protože kdybychom řekli, že to vyřešíme na základě mezinárodního práva, například na základě principu teritoriální integrity v rámci mezinárodního práva, což by byl základ pro naše řešení, pak, celá, pak všechny strany najdou argumenty pro eh, to, ať už se jedná o jaké, jaký, jakoukoliv součást mezinárodního práva, eh, najdou argumenty proto, že právě jejich stanovisko je založeno výhradně na mezinárodním právu. To znamená, že mezinárodní právo nám v tomto smyslu moc nepomáhá, neposkytuje nám totiž eh, jasné pokyny, jak pokračovat. Samozřejmě, že řešení konfliktu by se mělo zakládat na mezinárodním právu, ale faktem je, že každá ze stran bude tvrdit, že právě její eh, nároky jsou podpořeny mezinárodním právem. Ať už jde o princip teritoriality nebo jiné principy oběžené, eh, obsažené v chartě OSN nebo v Helsinské umluvě, garantuji vám, že každá strana si najde právníka a právní základ, na základě kterého budou tvrdit, že právě oni jsou ti oprávněnými, těmi oprávněnými. My se ale chceme zaměřit na praktičnost. Eh, jak tedy vzít eh, tyto principy za předpokladu, že každá strana má vlastní sadu principů a přenést je na praktickou úroveň, která nám umožní najít řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Opět, eh, mezinárodní právo nám po- pomáhá, poskytuje nám určité vodítko, ale neřekne nám, jak přesně ten problém máme řešit. Neposkytne nám tu definitivní odpověď. Opět, tyto principy musíme vzít a přenést je do praktického řešení, které, jak doufáme, strany přijmou. Děkuji vám, pane velvyslanče Bratke. Pan Fasie, prosím. Bien sûr, a Děkuji. Já velice rád nyní budu hovořit Moliérovým jazykem, vzhledem k tomu, že zde máme i tlumočení po té, co jsem hovořil Shakespeareovým jazykem. Je zde celá série eh, odpovědí na série vašich dotazů. Za prvé, proč jsme nehovořili detailněji o úspěších které očekávám od příštího týdne. Ano, naše aspirace jsou, naše toho jsou veliké, ale nemůžeme porcovat medvěda, než ho ulovíme. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout v následujících týdnech velkého pokroku, ale bylo by absolutně nevhodné z naší strany, kdybychom nějak předjímali a kdybychom probouzeli eh, nevhodné nebo neoprávněné naděje. Například eh, dobře informovaný informátor o eh, Náhorním Karabachu řekl před několika lety, že nic se ne, nebude dít a Spojené státy oznámily, že minulý týden, že konflikt bude eh, vyřešen na příští schůzi. A právě to, tomu bychom se chtěli vyhnout nějakému takovému prohlášení. Eh, ke slovům pana Kirilova, zda jsme byli či nebyli informováni, eh, mílíte se, byli jsme velice dobře informováni o tom, co se stalo v Moskvě předev, předevčírem. Moji kolegové byli velice dobře informováni eh, naším kolegou eh, spolupředsedajícím, spolupředsedou. Ale bylo by nezodpovědné z naší strany, abychom předem eh, předjímali pokrok, jeho se snažíme dosáhnout a naděje, které si přejeme, aby byly konkretizovány v následujících týdnech. Za druhé, ohledně úlohy Ruska chci doplnit to, co už prohlásil americký kolega. Ano, Rusko eh, hraje významnou úlohu, zásadní úlohu pro řešení tohoto konfliktu. Nemáme nemáme eh, dojem, eh, že by šlo jen, že bychom byli příliš laskaví na Rusko, protože se nyní o jedná dokumentu, který nebyl připraven Moskvou. Takže dnes se diskutuje o tom, že ruský minister, ruský mm, prezident se něčeho snaží dosáhnout. A my se snažíme dohodnout na poslední verzi dokumentu, který byl připravený našimi třemi zeměmi a v původní verzi byl sestaven předchůdci našich kolegů amerických, eh, ruských, eh, a mnou. E, za druhé ještě k Rusku. Není to tak, že Rusko prodává zbraně oběma státům. Nejen Rusko toto činí. I Evropa. V Evropě musíme říci, že nemáme plně zvládnuty všechny prvky využívání dronů neboli bezpilotních letadel, které se využívají eh, pro eh, zjištění poznatku, pro průzkum eh, anebo následně v akcích. 26. června, tedy za pár dní, na vojenské průvodu přelíce v Baku, Azerbajdžán, jak, jak víme, disponuje svou vlastní schopností sestavit drony. Jak toho dosáhl? Protože zde jsou jen dvě země. Jen eh, Spojené státy a ještě druhá země, o které víte, které jsou eh, schopny vyrábět drony. Velká Británie a Francie se snaží společně toto dosáhnout na evropské úrovni, takže Rusko nebo někdo musel pomoci Azerbajdžánu v této oblasti. Já bych tady eh, vynechal Spojené státy. My neprodáváme drony. Myslím, že tomu všichni porozuměli. Děkuji za toto upřesnění nicméně. Jsem eh, tedy přesvědčen, že to, co je nebezpečné v současném eh, honu za zbrojením, je eh, skutečnost, že azerbajdžánský rozpočet se o 20 až 30 ročně navyšuje a to už trvá několik let. A nyní byl zdvojnásoben v tento rok. To znamená, že se navýšil letos o 100 je zapotřebí, abyste věděli, že azerbajdžánský roz, vojenský rozpočet je vyšší než celkový, eh, než celkový rozpočet Arménie. A právě proto dochází k nebezpečné, nevyvážené situaci v místě. A děkuji panu Lejčákovi za to, že eh, hovořil mm, o tom, že Evropská unie musí velice jasně eh, prosazovat to, že se situace nesmí řešit vojenskými prostředky o, o tom se hovořilo v Dovilu, kde bylo jasně stanoveno, že použití síly vojenské už způsobilo e, stávající nepřijatelnou situaci a nové hm, použití síly je odsuzováno mezinárodním e, společenstvím. Jsem trochu přesvědčen v souvislosti s mezinárodním právem, protože jsem hovořil o moskevské deklaraci, kde obě dvě strany přiznaly, že je zapotřebí dojít nějaké dohody a zakládalo se na všech normách a principech a rozhodnutích, které byly přijaty v rámci mezinárodního práva. A v té dokumentaci, která vám byla připravena, již eh, také máte eh, prohlášení z Astany, kde s obou dvou stran se snažíme dosáhnout tedy ehm, to řešení, které uvádí, že řešení se musí zakládat na mezinárodním právu, na eh, závěrečném aktu z Helsing a na dalších eh, aktech, jako je charta OSN. Nehledě na dobré úmysly se nám ještě nepodařilo dosáhnout konkrétních výsledků. Ale to je z toho důvodu, že ani jedna z těch dvou stran si to nepřála. V prezentaci, která zde byla um, předvedena v Evropském parlamentu, je, eh, je jasné, že mezinárodní mediace ještě nepřinesla výsledek, ale ona nemůže přinést výsledek, protože jej nemůže uložit stranám. Je nutné, aby obě dvě strany kompromis přijaly. A nebo to slovo kompromis, protože já jsem byl jsem eh, v Gruzii, než jsem se šel zabývat Azerbajdžánem, tak si mohu myslet, že slovo kompromis neexistuje v žádné z těch eh, kultur v daném regionu. A možná proto je tak důležité, aby Evropská unie přispívala k tomuto úsilí zaměřenému na rozvoj občanské společnosti. Když pan Kirilov hovořil o tom, že jsem byl trochu nesmělý ohledně úlohy Evropské unie, možná člověk, že je člověk, který skromný, když hovoří o rozhodující úloze. To je tedy ta úloha, kterou já si přeji pro Evropskou unii. Zejména co se týče podpory demokracie, protože ta je zásadní. Vyjednávání je jako vlak jedoucí do tunelu. Je chráněn od vnějších vlivů, je to tunel, ze kterého nic nemůže uniknout, ale ten vlak, když projíždí tunelem a dostane se k tomu výsledku, k tomu výjezdu z tunelu, tak pokud je cílem eh, občanská společnost, ale občanská společnost ještě je vzadu v tunelu, tak žádný ehm, hlavní představitel státu nemůže mít tu politickou odvahu, aby své populaci, která ještě na začátku tunelu, navrhl něco takového. Poslední bod ohledně rozvinutější úlohy Evropské unie. Ano, je zapotřebí být, mít rozhodující úlohu ve všech fázích vyjednávání a činnosti. Proč Evropská unie má nahradit Francii? Můžeme si klást otázku, na základě těch bodů, které jsem osvětlil ohledně toho, že stávající negociační formát může dosáhnout úspěchu, pokud je tedy odpovědí na náš dotaz ano, pokud eh, účast Evropské unie jako mediátora může zajistit tutéž eh, důvěru, jako je tomu dnes, tak proč ne? Pokud toto bude prokázáno, pokud Evropská unie ujistí nebo bude schopna zajistit stejnou kontinuitu aktivit. Já jsem hovořil s ruským eh, spolupředsedou eh, o konkrétních akcích. Tak prosím pěkně. Ale nezapomínejme ještě na poslední věc. Pokud Evropská unie je schopna dostatečně reagovat, aby v půlce dne bylo umožněno, aby e, tři hlavní města se aktivovala, například když dojde e, k nějakému zásadnímu incidentu, jako v roce 2008, v, méně, v menším čase, než bylo půl dne, e, bylo, došlo k jasným prohlášením, silným prohlášením ze všech tří hlavních měst od ministrů Eh, obrany a od prezidentů. Pokud Evropská unie toto může zajistit, proč ne? A poslední bod, kdy se hovořilo o eh, výkonnosti v realizaci závěru. Deklarace z Dovilu, jejíž silný charakter jste zaznamenali. Eh, poselství z Dovil je konkrétně zaměřeno na každou jednotlivou z těchto zemí a na obě dvě na jednou. Tento text byl vytvořen za jednu hodinu mezi námi třemi spolupředsedy. Ani Kreml, ani Bílý dům, ani Elisejský eh, palác na něm neměnili ani čárku. Pokud Evropská unie dokáže vyprodukovat text tohoto typu za jednu hodinu, tak nemáme žádný problém s tím, aby Evropská unie při tomto mediačním jednání eh, nahradila Francii. Děkuji vám, pane velvyslanče, je slovo má pan eh, Kaspric. Děkuji, eh, pane předsedo. V podstatě k mému mandátu nebyly žádné dotazy, takže vlastně nemusím ani na nic reagovat. Já jsem vám nicméně chtěla předat slovo, pokud byste si přál něco poznamenat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za slovo, pane předsedo. No, ty dotazy spadaly velice úhledně do několika kategorií. Dotazy pana Kirilova, eh, Kirise a dalších byly o roli Ruska. A já bych na to řekl, že vzhledem k mým zkušenostem po mnoha letech eh, interakce se zeměmi v Kavkaze a s Ruskem, eh, můžeme v klidu říci, že Rusko má zájem na obnovení vlastního vlivu v Jižním Kavkazu zejména z eh, hledisek obraných a z hlediska toho, že tam měli jasný vliv po více než 20 let. Eh, specificky k náhornímu Karabachu Rusko, myslím, sleduje několik různých cílů. Eh, ten celko, ta, ta celková ruská aktivita, pokud jde o vyjednávání, ta aktivita byla zahájena hned po gruzínském válečném konfliktu a byla posílena v reakci na tento válečný konflikt. Kromě toho je, myslím, jasně vidět ta iniciativa eh, používat jak Armeny, tak Azerbajdžán eh, pro podporu ruských hospodářských a bezpečnostních zájmů. A za třetí, ačkoliv Ačkoliv tato hypotéza není nerozporuplná, myslím si, že Rusko eh, vidí potřebu eh, zabránit tomu, aby se situace v Nahorním Karabachu vymkla z rukou, protože ruské zájmy se vyvíjejí v Arménii a Azerbajdžánu a eh, ozbrojený konflikt by je mohl významně poškodit, stejně jako by poškodil evropské zájmy tak, eh, myslím si, že o možnosti, že eh, dojde k otevřenému vojenskému konfliktu, eh, nemusíme vůbec řešit. Je fakt, že zde je obrovský problém s nejistotou, kterou v souvislosti s, možný, s možností konfliktu v této oblasti vidíme, protože by zde byly zahrnuti další strany než Arménie a Azerbajdžán a rozhodně by to znamenalo ohrožení Eh, všelijakých možných zájmů, v neposlední řadě i ohrožení Gruzie. Role Turecka, na to se ptal pan Svensson, Eh, pan Lajčák se o tom také eh, nepřímo zmínil, je samozřejmě důležité zapojit Rusko do jakékoliv regionální perspektivy, kterou bychom chtěli pro tuto oblast, to znamená pro Jižní Kavkaz, nastolit, eh, protože tím bychom si zároveň otevřeli cestu pro řešení eh, všech potenciálních konfliktů. Turecko eh, zatím eh, významnou roli z historického hlediska nehralo, nehrálo a to z několika možných důvodů. Faktem je ale, že konflikt v Náhorním Karabachu je pro Turecko vlastně asi nejzásadnější a nemusím vám připomínat, že tento konflikt byl důvodem proč nedošlo proč nedošlo eh, k turecko-arménské eh, normalizaci, ke které, jak jsme doufali, bylo mohlo dojít před několika lety, nebo minimálně tento proces pozastaven. Takže Turecko má eh, v řešení tohoto konfliktu roli naprosto zásadní. Bohužel ehm, jsme museli konstatovat, že Turecko se k tomuto tématu nepostavilo čelem Eh, kolegové v Evropské unii tvrdí, že turecko-arménská normalizace měla probíhat sama osobně jako nezávislý proces, eh, protože by vytvořila eh, pozitivní dynamický vývoj v celé situaci který by mohl přispět k dobrému řešení situace konfliktu v Náhorním Karabachu. Pokud jde o mezinárodní právo, pan Kasolini, pan Proveira, pan Weigl, paní Kilnielsen, Nielsen, Ti všichni a další se ptali eh, na, dota- na eh, různé aspekty eh, mezinárodního práva. Moje odpověď je podobná odpovědi mého předřečníka. Každý případ je jedinečný. Mezinárodní právo je potřeba zohlednit, ale když máme hovořit o tom, co nakonec bude v dohodě po konfliktu, bude jenom velice malá část Eh, pocházet z mezinárodního práva. Většina budou politické schody mezi jednotlivými stranami a to je přesně to, o čem mluvíme v tomto případě. Nakonec, paní Jetenmeky, eh, jsem rád, že jste se zeptala na dotaz ohledně zvláštního představitele, eh, ohledně této funkce. Tu jsem já zastával po pět let a jsem velice rád za to, co řekl pan Lajčák v tom smyslu, že bude eh, od 1. září zaveden zvláštní představitel eh, pro tuto oblast. Myslím si, že to zajistí viditelnost pro Evropskou unii, zvýší to eh, její vliv a zlepší možnosti zapojení do témat, která vyžadují zvláštní pozornost. Zajišťuje to komunikaci na vysoké úrovni s eh, politickými představiteli tohoto regionu a jsem přesvědčen o tom, že tato funkce, respektive osoba, která bude zastávat tuto funkci od 1. září, eh, bude schopna eh, hrát, bude hrát velice důležitou roli jménem Evropské unie. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. A na závěr bude odpovídat pan doktor Lajčák. Děkuji, pane předsedo. Mou výhodou je, že většina dotazů už byla zodpovězena. Zaměřím se na ty, které souvisejí s Evropskou unii a ještě pár dalších bodů. Za prvé úloha Evropské unie, zda má být či nemá být součástí vinské skupiny. Je skutečností, že čtyři že pro různé konflikty tu máme různé formáty. Jsou tu, je tu Minská skupina pro Horní Karabach, další pro eh, Gruzie, další pro Podněstří. Tyto skupiny již byly vytvořeny a my je musíme podporovat, buď zevnitř nebo zvenčí. Ale diskutovat o formátu spíše než o probléme, které je třeba řešit, ehm, není to nejdůležitější. Měli bychom se zaměřit na řešení problému. A vytvořili jsme tedy způsoby, jak sledovat jednotlivá témata Jde nám především o to, že všechny konflikty se musí řešit na základě mezinárodního práva a kdekoliv působí Evropská unie, podporuje také evropské hodnoty, evropské principy a přejeme si, aby byly též součástí řešení, ať už to je respektování eh, státního, eh, právního státu, demokracie, eh, lidských práv. Souvislost mezi Náhorním Karabachem a Gruzí samozřejmě zde je, jsou součástí téhož regionu a my se snažíme učinit to nejlepší, to je dosáhnout pokroku na obou dvou stranách, jak v ženevských rozhovorech, tak v rámci Minské skupiny ohledně Náhorního Karabachu a chceme být konzistentní v našich stanoviscích a, a hájit naše principy v obou dvou případech. Ohledně evropské strategie Evropská unie má strategie i nástroje, má tedy obojí k tomu, aby mohla eh, hájit a podporovat naše zájmy. Co se týče naší strategie, samozřejmě konkrétní úroveň našeho nasazení záleží na pokroku, k němuž dochází. Skutečně tedy doufáme, že uvidíme eh, politické eh, řešení, jeho začátek ke konci toho měsíce a že pak bude Evropská unie přinášet přidanou hodnotu do dalšího politického eh, procesu. Pokud bude docházet ke stagnaci, tak samozřejmě naše podpora nebo naše možnost mm, působení je omezená. Ohledně nástrojů, už jsem uvedl, že od 1. září zde bude nový zvláštní eh, reprezentant pro nebo eh, představitel pro Jižní Kavkaz a Gruzii, což nám umožní vyšší viditelnost a budeme moci lépe podporovat úlohu Evropské unie tomto regionu. Eh, hovořilo se zde o dohodách o přidružení. Nyní máme na mysli Armenii a Azerbajdžán. Ano, to je důležitý nástroj, my to plně mě. A já jsem celý týden strávil v Baku, Jerevanu a Tbilisi. Eh, snažil jsem se hovořit s těmi hlavními představiteli, abych je informoval o nové filozofii programu východního partnerství založeno na diferenciaci, na individuálním přístupu a tak na dvou pilířích. Jedním z nich je Evrop, eh, respektování evropských hodnot a ten druhý pilíř je konkrétní pokrok u technických otázek. Snažil jsem se podnicovat partnery k tomu, aby definovali úroveň svých ambicí. Čím více e, budou usilovat o dosažení reform, tím více mohou žádat o integraci do evropských e, programů a více prostředků budou dostávat do Evropské unie. Nyní připravujeme summit Evropského partnerství, jenž se odehraje ve Varšavě v září a každý z našich partnerů zde bude moci vidět, jaké výhody může přinášet účast na programech. Arménie nebo Azerbajdžán bylo řečeno, že neplní kritéria pro dohodu o přidružení. Za prvé, zatím jsme pouze eh, v procesu hodnocení eh, každoročního pokroku. Máme zde mm, zprávu z loňského roku, která nám ukazuje jasně, jaké jsou úspěchy i jaké jsou potíže v každé z jednotlivých šesti zemí našich východních partnerů. Toto nám umožňuje dobrý základ pro další pokrok a e, tento fakt byl také pozitivně přijat ve všech třech hlavních městech, které jsem navštívil minulý týden. Asociační dohody e, Arménie a Azerbajdžánu e, jsou určitým způsobem provázány také s otázkou na Karabach. Musíme hovořit o e, trvajícím konfliktu, což e, dřív e, nebylo. Musíme hovořit o našich principech v té souvislosti, že chceme vidět, že se plní tyto principy, že se realizují a také v souvislosti s Náhorním Karabachem. Proto toto vyjednávání o dohodě o přidružení má dopad na vývoj v Náhorním Karabachu. Děkuji vám, pane doktore Lejčáku, děkuji všem řečníkům kteří nám eh, podali nové, detailnější zprávy o tom, jak postupuje vyjednávání ohledně řešení situace v Náhorním Karabachu. Bylo to pro nás všechny velice užitečné a teď bych chtěl oznámit, že eh, máme pětiminutovou pauzu k tomu, abychom se mohli připravit tedy na pokračování naší eh, schůze. Omlouvám se panu Vocnovi za to, že jsme jeho zprávu nemohli začít projednávat dřív.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 Ministro, eh, dear colleague... Milé kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte místa, abychom mohli pokračovat druhým bodem našeho dnešního pořadu jednání. Please, colleague, sit down. To je bod číslo pět. We have to start the second point. Je třeba, abychom pokračovali v našem zasedání. Colleague, please sit down. We have to start the work. Allora, in primo luogo devo... Eh, Děkuji vám, kolegové, především. Vám teď eh, chci sdělit, že pokud nemáte výhrad, a ty jsem neslyšel, je schválen zápis ze schůze 9. května 2011 já jsem zapomněl na to upozornit na začátku schůze ve tři hodiny. Následuje tedy bod, jehož cílem je doporučení Rady a komise k jednáním o dohodě o přidružení mezi EU a Moldavskem. Naším privilegiem je, že zde spolu s námi je pořád ještě pan doktor Lajčák, který je vedoucí oddělení SVČ pro vztahy se západním Balkánem, východní Parastepí a Rusko a je také vyjednavačem EU. A může nám tedy také říct, jak pokračuje vyjednávání. Jak víte, náš výbor pozorně sleduje průběh vyjednávání, které začalo 10. ledna 2010 a Náš výbor využívá možnosti předkládat institucím, které eh, se zabývají touto dohodou a tímto vyjednáváním svá doporučení ohledně hlavních směrů pro rozvoj našich vztahů s Moldavskou republikou a také ohledně dalších aspektů, které lze začlenit do této dohody mezi EU a Moldavskem. Chtěl bych připomenout kolegům, že dnes i zítra se schází také parlamentní výbor pro spolupráci mezi EU a Moldavskem, bohužel tu též dobu, co náš výbor. A e, poslanci e, z tohoto výboru e, tedy laskavě, a já jim za to velice děkuji, přerušili práci proto, aby s námi mohli zasedat zde v sále a mohli být přítomni naší diskuze. Předám hned slovo panu Grahamu Watsonovi, který obdržel od eh, anglické královny titul titul eh, a proto může být eh, nazývaný Sir. A já s tímto uspokojením, s touto radostí a s velkým obdivem tedy předávám slovo eh, panu Vocnovi. Prezidente, eh, President, eh, Vážený pane předsedo, mnohokrát vám děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegu z parlamentu Mondavska, kteří se k nám připojili eh, na eh, meziparlamentní eh, výbor, který vede kolegyně Monika Makovi. Svou zprávu chci zahájit tím, že pogratuluji k úspěšnému uspořádání místních voleb v Moldavsku, které splňovaly všechny mezinárodní standardy. Všichni víme, že stále ještě existuje několik právních a volebních témat, eh, která se musí dořešit, ale jak doufám, dojde ke konsenzu o spravedlivém průběhu eh, těchto voleb, druhého kola těchto voleb, eh, které proběhne 19. června. Při představování své zprávy, pane předsedo, chci rovněž poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin a členům výboru za pomoc při vypracovávání tohoto návrhu zprávy. Eh, mnozí z nich znají Moldavsko daleko lépe než já. Tato zpráva je doporučení radě a komisi a eh, vnější službě EU v souvislosti s vyjednáváním smlouvy o přidružení s Moldavskem. Pane předsedo, jak jsem doufal, budu moci představit krátkou zprávu, ale nakonec není tak krátká, jak jsem doufal, protože čím déle se člověk takovýmito tématy zabývá, tím více věcí eh, si uvědomí, je potřeba do takovéto zprávy přidat. Ale jak doufám, pokryl jsem všechna podstatná témata, konkrétně snad alespoň jsem splnil základní požadavky na takovouto zprávu. Text mého návrhu, pane předsedo, uvedu stručně tak, že umistuje vyjednávací proces do kontextu eh, perspektivy eh, členství, e, eh, členství Moldavska v EU jako cíl do budoucna apeluje na všechny strany, aby respektovali vůli voličů, ať už je jakákoliv. Bylo kdysi řečeno, že i voliči se mohou splést, ale problém je, že v demokracii eh, nikdo nemá právo jim to říci. Zpráva rovněž vyzývá eh, na poskytnutí eh, náležitých prostředků ze strany Evropské unie na pomoc Moldavsku, jednak eh, ve věci eh, vyjednání eh, náležité, náležitých obchodních smluv, smluv o volném pohybu zboží a na úpravu právní a hospodářské struktury Moldavska, tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost. Zpráva hovoří o standardech, které od Moldavska očekáváme a o reformách, které bychom rádi e, viděli v této zemi. Rovněž se hovoří o angažovanosti nevládních organizací při vytváření plně demokratické společnosti v Moldavsku. Nakonec vyzývá Evropský parlament k tomu, aby se plně angažoval v ve vyjednávacím eh, procesu. Zejména vítáme příležitost, eh, jak teď, tak doufám do budoucna, příležitost eh, diskutovat témata s členy Moldavského parlamentu a získat jejich názor na celou situaci. Obdrželi jsme, pane předseno, předsedo, stanovisko z Mezinárodní obchodní organizace, Ehm, musím říci, že e, ze závěry zde prezentovanými souhlasím a navrhuji kolegům, aby tyto závěry zahrnuli do zprávy jako takové. Samozřejmě e, rovněž přivítám jakékoliv komentáře a připomínky od kolegů e, týkající se návrhu zprávy, které, který leží před vámi. Děkuji. Děkuji vám, Sir Graham Watson. Předám slovo paní Makodaj, která spolupředsedá delegaci Evropského parlamentu pro vztahy eh, s mm, Moldavskem. Ah, <clears throat> thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, Sire Gréme, za velice dobrou a přehlednou zprávu. Chtěla bych rovněž přivítat eh, kolegy, šest kolegů z Moldavského parlamentu, kteří jsou zde mezi námi v, i v tuto chvíli. Eh, rozhodli se eh, připojit se k zasedání našeho výboru, které se zabývá právě tématem Moldavska a postupech a problémech v této zemi na cestě k Evropské unii. Chtěli bychom se samozřejmě podělit i o jejich zkušenosti zde eh, v našem výboru a jsme rádi, že jste tu s námi. My eh, podporujeme moldavské úřady v procesu akčního plánu liberalizace. Chtěla bych říci, že klíčové téma zde je implementace legislativy. A je to zároveň téma, eh, je to zároveň cíl, kterého se nejhůře dosahuje. Proto jsme eh, kolegy v Moldavsku požádali, aby se přesunuli do stádia implementace a rovněž je náležitě eh, v této fázi podporujeme. Podle mých zkušeností je to, to, toto stádium pro země v daném regionu tím skutečným testem, ve kterém musí obstát. Takže v rámci implementace potřebují naši podporu a eh, podporu finanční, aby implementaci mohli úspěšně provést. Chci rovněž říci, že eh, stádium implementace je právě ta fáze, kdy se projeví rozdíly i pro obyčejné občany dané země. Je velice důležité podívat se na Moldavskou republiku eh, na základě hodnocení kladů Eh, zatím je to případ velice úspěšný. Doufáme, že takový bude i do budoucna. Je to eh, předjezdec celého našeho programu východního partnerství a tak bychom s Moldavskem měli i zacházet, tedy na základě úspěchů, eh, kterých se podařilo v Moldavsku dosáhnout. Samozřejmě toto znamená i určitou vyšší zodpovědnost pro Moldavsko, protože Eh, vlastně všechno závisí na reálném postupu eh, procesu, eh, který podporujeme v Moldavsku. Chceme samozřejmě poskytovat všechnu náležitou podporu při zvládání možných problémů, které se cestou objeví. Jak doufáme, formální vyjednávání budou probíhat úspěšně i v blízké budoucnosti Eh, a jak doufám přispějí k řešení mnohých dílčích problémů, které se v regionu objevují. Chtěla bych přivítat i to, že jsme již nyní velice blízko formálním rozhovorům. Zatím probíhaly v posledním období probíhaly pouze neformální rozhovory. V rámci V rámci řešení problému regionu Podněstří bych rovněž chtěla zmínit to, že eh, musíme zohlednit možnost angažovanosti mezinárodní eh, civilní policie a vážně se zaměřit na to, zda v této oblasti opravdu je eh, nějaký konflikt. Když se podíváme na období od roku 91-92, tak vlastně žádný konflikt nevidíme, protože říkáme tomu zamrzlá válka, ale možná, že je faktem, že zde žádný konflikt vůbec eh, není. Eh, záleží na politických rozhodnutích. Děkuji. Děkuji vám, paní Makovej. Eh, v shodě s panem Lajčákem, abychom také zvládli více projevů, budete, bude hovořit až po otázkách stinových zpravodajů. Bude tedy vést repliku na vaše dotazy nebo vaše poznámky. Předávám slovo panu Predovi, který zde zastupuje pana z Tinového zpravodaje k této věci. Máte slovo, pane Predu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych přivítal mezi námi naše hosty z Moldavska kteří se účastní našeho zasedání. Už jste o tom řekl, stínový zpravodaj Ongoranu z mé frakce dnes bohužel nemohl přijít, eh, protože představuje v jiném výboru svou vlastní zprávu a proto já ho dnes zastupuji. Pan Ongurano chtěl nejprve vyslovit panu zpravodaji Vocnovi eh, blahopřání k zdařilému textu. Pan Ungrano je přesvědčen o tom, že text odráží veškeré důležité prvky, o nich se diskutovalo v rámci eh, předcházejících konzultací mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Triano Gunano také zastává názor, že je velice důležité podporovat Moldavsko na jeho cestě do Evropy, samozřejmě za pomoci opatření Evropské unie a v textu se také o této nezbytnosti hovoří. Tři velice malé připomínky musím vyřídit ve jménu pana Ungurana. Bod 1 C odkaz na vztahy se sousedními státy musí být formulován nově a pan Ungurano taky eh, povznese odpovídající pozměňovací návrh. Potom jedna je, je kde je třeba Podněstří eh, označit jako integrální součást Moldavska. A třetí poznámka, to se týká energetického aspektu, a sice bod 1Q. Eh, to je třeba rozšířit tento odkaz zde na energetický sektor, na bezpečnost zásobování energií, na eh, odkaz na evropské normy a také odkaz na regionální energetické projekty. Pan mm, stínový zpravodaj k tomu eh, přednese odpovídající pozměňovací návrhy. Teď se chopím příležitosti, abych hovořil i za svou vlastní osobu. Dovolte, abych i já za sebe velice poblahopřál panu zpravodaji Vocnovi volby před deseti dny mohu skutečně přivítat. To byly komunální volby. Doufám, že všechno dobře dopadne. Ještě dojde k druhému volebnímu kolu v mnoha volebních obvodech. A na závěr mi dovolte, abych zdůraznil následující. Dialog k otázce Podněstří je nesmírně důležitý. V posledních měsících Eh, jsme viděli celou řadu slibných signálů, že tento nešťastný konflikt bezprostředním sousedství Evropské unie může být odblokován. Eh, eh, také bylo proklamováno, že v nejbližší budoucnosti dojde k jednání a doufám, že tato jednání budou korunována úspěchem. Domnívám se, že evropská cesta Moldavska, pro kterou se kolegové rozhodli, je velice důležitý a proto je třeba vyřešit otázku podněstří. A na závěr ještě k jednomu bodu, o kterém se zmínila ta, také paní Makovej. K prvnímu bodu odůvodnění kde se praví, že Moldavská republika má potenciál být úspěš, stát se takovým prvním úspěšným příkladem v politice sousedství. Někteří kolegové to formulovali tak, jako že už tomu tak je. A Myslím si, že bychom to mohli v tomto smyslu také přeformulovat. Vždyť na to nemusíme celá léta ještě čekat, tak jako to bylo, tomu bylo v případě Turecka, abychom z toho mohli vyvodit nějaké závěry. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Predo. Jako další pan Pasku, který je druhým místopředsedou výboru pro zahraniční věci a také stínovým zpravodajem pro politickou skupinu socialistů a demokratů. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych i já velice poděkoval Siru Grahamu Vocnovi, za vytvoření eh, tohoto zdařilého návrhu zprávy, kde se zohledňuje to, o čem jsme diskutovali v předešlých rozhovorech. Pan Preda už se o tom zmínil. Eh, podle mého názoru eh, tato zpráva je velice významným přínosem v, zejména v současné době, protože kolem Evropy existuje celá řada problémů. A proto je obtížné na, prostě soustředit se či napřímit naši pozornost na takovou kandidaturu, jako je kandidatura Moldavské republiky. I proto je důležité, aby mm, vzbudila tato zpráva zájem těch, kdo v Evropě rozhodují, eh, aby tato otázka a tato oblast státní nezůstala mimo pozornost. V současné formulaci je to tak, že ta, tento návrh zprávy vlastně odráží nejdůležitější problémy, problémy, které v současné době před Moldavskou republikou stojí k vyřešení a také se zde zaměřuje pozornost na skutečnost, že je to důležitým aktem, aktuálním aspektem, že je to právě ten významný okamžik, jehož šanci nemůžeme promeškat. Musíme nyní této šance využít. Podnikáme snahy proto, aby Evropská unie skutečně mohla poskytnout pozornost a podporu Moldavské republice, ale zároveň je třeba odpovídající reakce od protistrany. protože vždycky je třeba dvou, aby úspěšně tančili tango. Děkuji srdečně za vaši práci. Podporuji zprávu, podporuji pana zpravodaje a mohu mu osobně velice rád pomoci, bude-li si to přát. I ve jménu socialistické frakce vás mohu ujistit o tom, že chceme dospět k dobré zprávě s ohledem na úspěšnou a dobrou kandidaturu této země. La parola Děkuji vám, pane Pasku. Slovo má pan Scholz, stínový zpravodaj za zelené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád přivítal naše kolegy z Moldavské republiky a rád bych eh, řekl, že zpráva, kterou předložil kolega Vocný, je velice vyvážená a velice podrobná a jenom na několika málo místech my předneseme určité návrhy k určitému zlepšení či přeformulování. Ukazuje to, že Moldavská republika je mezi těmi šesti zeměmi, které má, s nimiž máme východní partnerství a která má naprosto jasnou evropskou orientaci a podnikla nesmírné snahy v tomto ohledu. A to bych tady rád pozitivně zvýraz, zdůraznil, když to srovnám s dalšími zeměmi, které tvoří členy východního partnerství. Když se podíváme na černomorskou strategii, je třeba, že aby tady také došlo k souladu. Je důležité, eh, abychom v souvislosti s Podněstří a s jednáními ve formátu 5 plus 2 vyžadovali, že Rusko by v této této oblasti mělo hrát konstruktivnější roli, protože doposud eh, bohužel eh, z oficiálních prohlášení prezidenta Medvedeva to nebylo příliš zjevné. Také bychom měli ozřejmit nezbytnost liberalizace vízové politiky tak, aby se zastavilo vystavování nových pasů, protože já si myslím, že to by posílilo solidaritu s touto zemí a také e, v rámci Schengenu by vlastně měla zaznít tato informace na celkově obsáhlou hospodářskou podporu Moldavské republice. Čili k tomu my ještě podáme nějaké písemné doplnění. E, Děkuji vám, pane Šulci. Hadži Georgiu za GUE zde není. Takže pan Belder, stínový zpravodaj za EFD. Děkuji, pane předsedo. Doufám, děkuji vám za to, že mi dovolujete také eh, pohovořit. Eh, nejprve bych chtěl říci, že návrh pana kolegy Vocna je, výborná a, je výborný a dovolte, abych mu poblahopřála k udělení šlechtického titulu. Eh, domnívám se, že jste si tento titul opravdu zasloužil, když se podívám na to, jak dlouho již pracujete v této sněmovně. Mám první otázku, to je spíše osobní otázka. Nedávno jsem se dozvěděl, že existuje nějaký německý pracovní dokument a v příštím týdnu budeme hovořit o tématu Podněstří. Já bych chtěl se zeptat i pana Lajčáka, i pana zpravodaje na to, jaký význam eh, přikládáte tomuto německému pracovnímu dokumentu Eh, protože například ve jménu Johnston eh, nadace se na to reagovalo s určitými obavami, eh, protože se tady mm, počítá s tím, že by to mohlo vyvolat problémy, když se podíváme na Rusko a možná, že by to mohlo ohrozit evropskou cestu Moldavské republiky. Proto následující otázku. Já jsem to teď neviděl, ani jsem to neviděl v dokumentu pana Vocna, ale velice rád bych se dozvěděl od pana Lajčáka, jak pohlíží na tento německý pracovní dokument. Zatím neexistuje žádný jiný překlad, je to pouze v Němčině, ale vy jste se účastnil také těch vyjednávání ve formátu 5 plus 2 a je to přece jenom něco velice významného, že e, se tady hovoří například o sta- že se tady nehovoří o takových důležitých bodech, jako například stažení vojsk z Podněstří. Nemám mnoho času, ale e, chci říci, že tento pracovní dokument by mohl mít eventuálně veliký vliv na e, utvrzení ruské pozice když se podíváme na legislativu z roku 2003, kde došlo eh, k, vyž, k požadavku o demilitarizaci podněstří, to je tedy moje otázka v rámci naší politické skupiny. Důležitou součástí vztahu mezi Moldavskou republikou a EU je plán liberalizační vízové politiky. Eh, bylo řečeno, že Moldavská republika změní odpovídající legislativu, například eh, co se týče antidiskriminačních předpisů. Jde to velice daleko, například eh, určité doložky týkající se náboženství a tak dále ještě nebyly realizovány. Očekává se teď, že Eh, bude, že půjde antidiskriminační legislativa v Moldavské republice ještě dál? Belder, la parole. Děkuji vám, pane Beldere. Slovo má pan Draskovský. Grazie mille, prezidente. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Právě jsme ve výboru pro spolupráci na parlamentu hovořili o situaci v Moldavsku a shodli jsme se na tom, že v podstatě se nacházíme v Evropské unii eh, v obtížné chvíli kvůli ekonomické krizi, kvůli vyjednávání o rozpočtu. Ale přesto, když se hovoří o sousedství a Moldavsku, je tu možnost, protože všechny tři instituce berou tuto situaci velice vážně. Evropská komise změnila svůj postoj a e, velice zápažně tím, že chce poskytovat větší podporu těm, kdo, dochcou většího pokroku. E, tentokrát si myslím, že to skutečně vážně míněné a e, s maďarským a polským předsednictvím také vidíme, že to chtějí brát vážně a berou to vážně. E, k tomu, co říkal pan Watson, pan Watson připravil vynikající návrh zprávy. Jedinou věc, kterou bych rád poznamenal, je, že se stále hovoří kolem dokola o možnosti e, pro sousedící státy, aby se připojili k našim programům. Komise už o tom připravila dokument v roce 2006. Myslím, že bychom měli být explicitnější a poblahopřát k pokroku, kterého bylo dosaženo, protože se hovoří o tom, že dochází k pokroku. Ale nic moc se za poslední dobu nedělo, eh, takže si myslím, že bychom měli mít jasnou strategii k těmto bodům tak, abychom a teď si myslím, že bychom měli poblahopřát k eh, komisi k tomu, že došlo tedy k pokroku a pokračovat v nastaveném trendu. K panu Lajčákovi. Otázka Moldavska je brna velice vážně polským pre, eh, předsednictvím. Eh, málo kdo to ví, že eh, Moldavsko je tak vysoko na pořadu priorit polského předsednictví. A zabýváme se taky tím, co je, čeho je možné dosáhnout. Čeho konkrétně bude možné dosáhnout v průběhu polského předsednictví? Vy s vašimi poznatky o tomto regionu co si myslíte, že může být jedním ze základních možných dosažitelných cílů nebo věcí, k nímž může dojít v následujících šesti měsících, abychom mohli říci, eh, konstatovat, že za polského předsednictví bylo dosaženo pokraku. Takže jaké je vaše hodnocení a jaká jsou vaše kritéria, na jejich základě eh, byste hodnotil následující předsednictví? Děkuji. Děkuji vám, pane Traskovský. Slovo má Kornafozou, spolupředsedkyně delegace pro Moldavsko. V, eh, ve výboru pro spolupráci mezi EU a Moldavskem. Prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo, za delegaci Eh, z moldavského parlamentu bychom chtěli velice přivítat tento návrh. Pan zpravodaj Graham Watson eh, má naše uznání. Eh, říkáme k tomu následující víc za víc. To je dobrý přístup v rezoluci, který je velice vhodný pro Moldavskou republiku. Dialog mezi všemi politickými stranami byl a je důležitým aspektem pro nás i na základě ústavně právních dopadů, na něž také poukázal pan Watson. Eh, předčasné parlamentní volby eh, byly pro nás tou nejméně dobrou opcí. Existovaly již tři parlamentní volby v období dvou let. Pokoušeli jsme se systematicky vybudovat dialog s opozicí, ale bohužel je třeba konstatovat, že to nevedlo k úspěchu. Očekáváme eh, rozhodnutí Ústavního soudu Moldavské republiky. Eh, eh, to se týká Evropské aliance a otázky, jak je možné vyřešit tento ústavní konflikt, neboť to nemá zrovna do, pozitivní dopad na politiku. E, samozřejmě bude zohledněn příslušný rozsudek a e, na tom bude záviset, jaká doporučení můžeme v budoucnu očekávat od Benátské komise. E, my klademe veliký důraz na angažovanost e, Evropské unie ve formátu 5 plus 2 pro vyřešení konfliktu v Podněstří a přáli bychom si silnější angažovanost dokonce i ze strany Evropské unie e, k liberalizaci víz a k přijetí nebo vyjednávání o přijetí směrnice k obchodu bych ráda řekla, že je to důležité, avšak rozsáhlá zóna volního volného obchodu musí být také zahrnuta do vyjednávání legální kontrolo, kontrola legální migrace je také důležitá, stejně tak jako ekonomická integrace. A nyní k justiční reformě akční plán vlády pro rok 2011 až 2014 obsahuje celou řadu cílů, které všechny vedou k vytvoření efektivního justičního systému, který bude moci nezávisle pracovat tak, jak to vyžadují evropské normy. Moldavská republika učiní legislativní opatření eh, pro prosazení akčního plánu týkající se liberalizace vízové politiky. Moldavský parlament v této souvislosti v, na jednom ze svých příštích zasedání mm, schválí odpovídající dokumenty. Eh, dále potírání diskriminace a prevence v oblasti diskriminace to eh, byl návrh, který byl stažen z parlamentu proto, aby mohl být ještě vylepšen, eh, protože existovaly negativní reakce ve společnosti a proto bychom chtěli podpořit toleranci ve společnosti proto, aby mohlo dojít k veřejným debatám v rámci, v rámci semináře o antidiskriminaci. Tento seminář bude uskutečněn v nejbližších eh, týdnech. Liberalizace vzdušného prostoru to a v dopravy letecké, to je velice důležitá priorita ministerstva dopravy, aby se posílila možnost mobility do a z Evropské unie. Občanská společnost Eh, v republice Moldavské se rozvíjí, třeba to podpořit jak institucionálně, tak finančně. Víme, jak důležitý je dialog s občany. Je to nesmírně důležitým cílem parlamentu, abychom tady ještě mnohé zlepšili a naše eh, práce týkající se informování a osvěty o asociační dohodě. To je velice důležité, aby občané, naš, aby občané podpořili tento cíl integrace ve jménu naší delegace z parlamentu Moldavské republiky bych vás chtěla ujistit o tom, že Moldavská republika dnes více než kdykoliv předtím chce kráčet kupředu Aliance pro evropskou integraci je ve druhém eh, roce své vlády a mohu vás ujistit, že dříve než kdykoliv, eh, více než kdykoliv dříve jsme skutečně odhodláni provádět reformy proto, aby naši občané a aby Moldavská republika se mohla stát členem Evropské unie, neboť my jsme evropskou zemí a chtěli bychom pracovat podle evropských norem a žít podle evropských standardů a doufáme, že cesta, která před námi nebude příliš dlouhá a doufáme, že naše snahy budou korunovány úspěchem. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Fuzo. Slovo má pan doktor Lajčák, který nám může sdělit aktuální novinky ohledně jednání a reagovat na dotazy. Prosím, máte slovo, pane Lajčáku. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Je pro mě potěšením zde být s vámi, nejen tedy jako ředitel eh, eh, SVČ, ale také jako hlavní vyjednavač pro Eh, dohodu o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou. Chtěl bych této příležitosti využít k tomu, abych mohl přednést nějaké reakce na první návrh zprávy pana Watsona a abych mohl odpovídat na vaše dotazy, které se týkají aktuální situace eh, ve vyjednávání eh, této dohody o přidružení. Co se týče návrhu doporučení, vítám zájem a úsilí, které projevují poslanci Evropského parlamentu ohledně celé této dohody a vyjednávacího procesu. Na samém počátku vašeho návrhu doporučení hovoříte o moldavském potenciálu stát se úspěšným příkladem eh, politiky sousedství. Rád bych potvrdil, že vyjednávání pokračuje rychle a hladce od ledna 2010. Došlo k šesti kolům plenárního formátu v Kišiněvu a v, Bras- v Brusele. Místa se střídala a Eh, vyjednávací tým Moldavska je výjimečně dobrý. 5. července se bude konat další takováto, takovéto zasedání. Eh, přijede paní Natalia German, eh, budeme, společně jsme už reflektovali pokrok, jež bylo dosaženo na, ve zprávě, která byla předložena Radě pro spolupráci mezi EU a Moldavskem v květnu. A také jsme vám před dnešní schůzi tento materiál dali k dispozici. Než budu hovořit o konkrétních otázkách zmíněných návrhů doporučení, chtěl bych zdůraznit, že na základě našeho eh, našeho směru vyjednávání. Snažíme se pokrýt pro nás, eh, pro obě dvě strany důležité oblasti jako menšinová práva, lidská práva, boj proti diskriminaci, boj proti eh, korupci, boj proti chudobě a energetické záležitosti. Teď ke konkrétním otázkám z tohoto doporučení. Co se týče dlouhodobé perspektivy členství v EU, vítáme skutečnost, že Moldavsko přikládá své evropské identitě veliký význam a jasně uznáváme v preambuli, že evropské aspirace Moldavské republiky zde jsou, mm, to není mm, to na druhé, mm, sice to není nic extrémně pozitivního, co zde uvádíme, ale není eh, to ani věc, která by bránila dalšímu rozvoji našich vztahů našem nedávném eh, sdělení ohledně reakce na měnící ze sousedské země eh, hovoříme především o základech eh, a hodnotách Evropské unie a ty jsou také v článku 2 smlouvy o Evropské unii a v článku 8 a 49. A to je skutečný průlom, který, kterého jsme dosáhli. S členskými státy se snažíme identifikovat eh, takové konsensuální znění, které by umožňovalo eh, zohlednit ambice eh, Moldavska a také to, co je Evropa, Evropská unie schopná poskytnout. Mm, indikovali jsme naši dobrou vůli poskytnout více zemím, které dosáhly většího pokroku. Podle těchto zásad můžeme postupovat dále v negociačním procesu aby Moldavsko případně bude mít další silnější ambice, aby mohla revidovat znění eh, textů ohledně ekonomických reform nebo v souvislosti se svými ekonomickými reformami. Já chci zdůraznit, že Moldavská republika skutečně má potenciál stát se jedním z hlavních příjemců našeho nového mm, přístupu eh, k politice sousedství, protože Eh, ukazuje vysokou úroveň politického úsilí eh, integrovat se ekonomicky a politicky eh, k EU a staví se recipročně k našemu pozitivnímu postoji. Ohledně řešení eh, podněsterského konfliktu velice rád vám sděluji, že za posledního plenárního zasedání v Kišiněvu jsme finalizovali text o mm, politickém dialogu a spolupráci ohledně mm, bezpečnostní zahraniční politiky, včetně článku o regionální stabilitě. Jako zástupce EU ve formátu EU mm, e 5 plus 2 mohu potvrdit to, co již zde bylo vyřčeno a to, že usilujeme o to, abychom postoupili do další fáze, zejména eh, k zahájení eh, formálních rozhovorů zaměřených na politické uspořádání, politické urovnání eh, podněstrského procesu, což bude nová etapa po více než pěti letech v podstatě přerušení rozhovorů. Dalším kolem vyjednávání nebo rozhovoru 5 plus 2 bude v Moskvě příští týden naše další zasedání a e, přejeme si, aby od té doby začaly tedy nebo pokračovaly formální rozhovory ohledně dialogu e, týkajícího se víz, což je také zmíněno zde v návrhu textu a liberalizaci víz mohu říci, že náš text také obsahuje důležitá opatření týkající se dialogu o vízech a společně s negociačním týmem Moldavska jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, obnovíme e, vyjednávání o tomto bodu i jakmile se eh, dostaneme dál eh, ohledně eh, dialogu o vízech. Budeme zkoumat možnosti bezvízového styku moldavských občanů se zeměmi EU. To je dlouhodobý cíl. Ohledně antidiskriminační legislativy mohu poznamenat, že skutečně je to součást našich diskuzí mm, souvisejících také s liberalizací víz. Návrh textu byl eh, předložen parlamentu. V březnu tohoto roku se ale par, eh, se, eh, se vláda rozhodla, že stáhne tento návrh. A to bylo způsobeno předvolební kampaní. Byli jsme ujištěni nicméně našimi moldovskými partnery, že tento zákon nebo návrh zákona bude opětovně předložen ještě letos do parlamentu. K liberalizaci víz ještě mohu poznamenat, že jsme dospěli už do eh, velice pokročilé fáze s Moldavskou republikou. Pan Filat, eh, paní ministrině jsem předložil žádost o liberalizaci víz v lednu. Eh, teď jde o to, aby moldavská vláda implementovala reformy Eh, komplexním způsobem, abychom mohli zrušit požadavek víz s Moldavskou republikou. Vše tedy řečeno velice jasně, všichni víme, co je třeba učinit. Samozřejmě nelze předvídat, kdy tento celý proces skončí, ale chci zdůraznit, že eh, kvalita je v tomto případě mnohem důležitější než rychlost. K DCFTA jako integrální součásti dohody a výhodách DCFTA Víme a rád potvrzuji, že moldavská vláda eh, trvá na tom, že co nejdříve měla začít tato vyjednávání DCFTA a DCFTA se vztahuje eh, tedy v našich, v našich textech eh, chápané jako cíl. Je zapotřebí, abychom měli mandát k tomu, abychom začali vyjednávat DCFTA. Vnější služba Evropské unie společně s komisí intenzivně pracuje na tomto cíli. Evropská strana předložila moldavské vládě klíčové požadavky na podzim loňského roku. Tyto požadavky musí být eh, implementovány, aby bylo možné začít vyjednávat o DCFTA. Moldavská republika se zavázala, že bude doporučení realizovat a eh, rozvíjí plán, aby toho dosáhla a negociační mandát se proto už připravuje. Na jaře tohoto roku to bylo přineseno na radě a už téměř byl dokončen celý ten vnitřní postup, nyní čekáme na konečné schválení. Také je zde zmínka o protokolu eh, spolupráce Moldavská s agenturami a našimi vnějšími programy. Jsem rád, že vám mohu oznámit, že už jsme se začali zabývat s našimi právníky těmito otázkami a na následujícím plenárním zasedání moldavskému negociačnímu týmu předložíme kapitolu, která se bude týkat moldavské účasti na programech EU a na činnostech agentur EU. Mohl by to být například dodatek protokolu, který Evropský parlament schválil velice nedávno a mohlo by to být u nové dohody u přidružení. Ale stále ještě tato věc není e, dojednána. Budu vás nicméně, kdykoliv si budete přát, informovat o dalším postupu. Ehm, chceme dále postupovat v dobré spolupráci s Evropským parlamentem, konzultovat Evropský parlament. V současnosti pracujeme na opatření, které se týkají eh, dohody o přidružení, což souvisí také eh, se spoluprací s Evropským parlamentem, protože celý, celá tato věc má svou parlamentní dimenzi. Hovořilo se také o přístupu poslanců k dokumentům. Negociační tým je připraven informovat kdykoliv eh, poslance Evropského parlamentu pravidelně. Aktualizujeme informace buď tedy eh, prostřednictvím briefování zpravodajů anebo výboru AFET. SVČ a jeho zaměstnanci jsou ve stálém kontaktu s poslanci Evropského parlamentu. A na závěr, to byl, myslím, poslední dotaz, poslední dva dotazy. První o e, německém oficiálním dokumentu, neformálním dokumentu. V tuto chvíli hekticky pracujeme na přípravě schůze v Moskvě. Dokumenty jsou produkovány Určitý dokument byl předložen moldavskou vládou, podněstrskou stranou, eh, ruskou eh, vládou, ukrajinskou vládou, eh, spojenými státy a dalšími. OBSE také poskytlo svůj dokument a podle mne tyto dokum- tento dokument plní veškeré požadavky týkající se Podněstří Německý dokument byl eh, konstruktivní a musím říci, eh, nehledě na to, že tedy Německo není součástí té struktury 5 plus 2. Ohledně dosažitelných cílů za polského předsednictví. Dobře si uvědomujeme význam následujícího polského eh, předsednictví a to, jak vážně polské předsednictví bere eh, celou tuto otázku. Uvažujeme o tom, co, čeho můžeme společně dosáhnout. Obecně tedy o polském předsednictví eh, mohu říci, že bych rád viděl, aby došlo k úspěšnému samitu ve Varšavě o východním partnerství, protože by přinesl nové impulzy do programu východního partnerství a přejeme si také, aby došlo k dosažení co možná nejvíce konkrétních výsledků. Konkrétně, co se Moldavska týče, budeme usilovat na tom, aby zašlo vyjednávání DCFTA a Chceme dosáhnout také maximálně možného pokroku v implementaci akčního plánu EU pro liberalizaci víz. To si myslím, že jako dva konkrétní výsledky by potěšily naše moldavské partnery a my bychom také ukázali vitalitu eh, programu pro východní partnerství. Chtěl bych vás ujistit, pane předsedo, že jsem připraven vás informovat a také poslance zde ve výboru informovat o pokroku dosaženém při vyjednávání. Děkuji. My vám také děkujeme, pane ředitel Lajčáku, nejen za eh, ty zprávy, které jste nám přednesl, ale také za vaši ochotu nás eh, nadále informovat, kdykoliv by bylo zapotřebí jednat o tak důležitých otázkách, eh, které jsou součástí vašich kompetencí. Nyní bych chtěl vybídnout pana Vocna, zpravodaje, aby uzavřel celou diskusi. Prosím, pane Vocne, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům z parlamentu za jejich návrhy, návrhy a doktoru Lajčákovi za jeho shrnutí. Když se díváme na text, který před námi leží, nutně najdeme takové šotky, které se nám tam vměstnaly. V odstavci P mluvíme o tom, že musíme zajistit eh, hladký pohyb zboží eh, země, kde se nám Eh, eh, zaměnilo anglické slovo traffic, tedy pohyb a trafficking, to znamená nelegální pohyb. Eh, podobně děkuji kolegovi Predovi za to, že upozornil na to, že je nutné zohlednit nejenom to, že Moldavsko má být příběhem úspěšné politiky sousedství, ale spíše bychom možná měli mluvit o Moldavsku jako o prvním úspěšném sousedovi, protože budou následovat další, že? Já jsem velice rád, pane předsedo, že se polské předsednictví o toto téma tak eh, náruživě zajímá a že chce sledovat eh, celý tento proces. Mluvil jsem s Radkem Sekorským, ministrem zahraničních věcí a vím, že on chce, eh, aby se celý moldavský proces pohyboval dopředu co nejrychleji a nejefektivněji. Eh, pan Makovej mluvil o zamrzlém konfliktu. Samozřejmě mnohé vyjde najevo z, ze zasedání 5 plus 2 eh, v Moskvě příští týden. A, a v reakci na Paspeltra chci říct, ano, eh, Vím o eh, tom německém dokumentu, nevím, zda by se měl zmiňovat přímo v, tomto, v této zprávě, ale uvidíme, jak se bude celá věc vyvíjet. Možná, že by eh, bylo záhodno eh, zahrnout sem nějaké hodnocení postupu procesu 5 plus 2, než přikročíme ke schválení této zprávy. Jsem velice rád za připomínky pana Prejda a pana Pasku a těším se na jejich pozměňovací návrhy. Jak jste řekl, pane předsedo, chvilka, tato chvilka je pro Moldavsko velice zásadní. Ehm, samozřejmě bylo mnoho návrhů ohledně eh, černomorské strategie, jak eh, říkal Werner Schulz, které bychom měli zohlednit v tomto dokumentu. A eh, jak říkal pas Peldra a ostatní, měli bychom se zaměřit i na trošku rozšíření odstavce M o antidiskriminaci. Vím, že je zde několik kolegů, včetně mě, kteří mají zájem na tom, aby se v Moldavsku pokročilo v celé té oblasti antidiskriminace. A jsem velice vděčný Korině Fusu za její vysvětlení eh, stavu eh, legislativního procesu eh, v tomto ohledu. Pane předsedo, jak říkal pan Traskovský, byl bych rád, kdyby chom byli o něco explicitnější, pokud jde o postup ostatních agentur a e, jednoznačně se těšíme na e, rozhodnutí ústavního soudu ohledně toho nejsložitějšího tématu v Moldavsku, o kterém se zmínila paní Fusu. Pan Lajčák e, mluvil o takovém staveništi a to se mi velice líbilo, ten výraz. Opravdu se pohybujeme na staveništi, ačkoliv mnoho z nás považuje e, službu SVČ za takové staveniště svého druhu, ale jak doufám, e, budou to staveniště, kde brzy vyrostou doslova mrakodrapy. Těším se e, na spolupráci s kolegy a na pokrok v této oblasti. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, Sire Grahame. Nyní tedy víme, jak bude pokračovat naše práce. Máme jasný harmonogram. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 21.6. 12 hodin. 12. června se bude diskutovat o pozměňovacích návrzích ve výboru. Hlasovat ve výboru se bude 13. července. Na plenárním zasedání pravděpodobně v září. Děkujeme všem, kdo přispěli k diskuzi, zejména panu řediteli Lajčákovi, který byl velice laskavý, že s námi setrval celou tuto eh, dobu. Eh, nyní mu přejeme o hodně štěstí, hodně úspěchů v práci a již se s ním rozloučíme. Teď se pokusíme ještě dohnat naše spoždění v programu. Jako další máme na, program, na programu eh, finanční pravidla platná pro roční rozpočet Unie. Ale pan Brok ještě žádá o slovo. Prosím. Eh, eh, eh, Pane předsedo, chtěl jsem požádat o to i ve jménu pana mm, kolegy Dafa a gualtieriho My jsme byli na posledním zasedání cosaco a myslím si, že je nezbytné, abychom, vza, abychom zájem tohoto výboru ještě jednou hájili, abychom objasnili, že je třeba hájit i zájem našeho parlamentu, čili měli bychom naši pozici v nějaké krátké formulaci ještě jednou vyzvihnout, co se týče eh, eh, zahraniční politiky, která přísluší Evropskému parlamentu a spolupráci s národními parlamenty, aby tomu bylo lépe porozuměno v tomto krátkém textu bychom měli být schopni vyjádřit tento význam a měli bychom tento text schválit do jednoho týdne. Pakli byste byl tak laskav a formuloval jste to a mohl jste nám to dát na vědomí, bylo by to výborné, kdybychom to ještě před letními prázdninami mohli uskutečně rozeslat, než se staneme akce neschopnými. Nepochybně, pane Broku, já s vámi naprosto souhlasím. Dokonce vás si požádat, aby vy sám jste byl zpravodajem pro usnesení na toto téma, které by se dalo schválit již na další schůzi, to je 21. června. To tak, abychom tedy eh, tento případ eh, stabilizovali. A ještě si přeje promluvit Paní prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tak trošku překvapena, abychom tady čili tomuto návrhu, a protože jmenování zpravodaje bylo vlastně realizováno v rámci zasedání koordinátorů a bylo to rozhodnuto v rámci spolupráce mezi politickými skupinami. Děkuji. Eh, Dobrá. Pan Gualtieri je z vaší strany a myslím, že už to bylo vyjednáno. Mm, pokud nebude výhrad, tak eh, se tím můžeme zabývat eh, hlouběji. Ale měl jsem pocit, že tedy tento návrh vychází z obou dvou stran, proto jsem, eh, proto jsem tento úkol předal abychom nepřesáhli lhůty. Prosím. Nemáme námitky, ale je tady spíše žádost týkající se postupu. Jedná se o to, že dva členové z dvou různých politických skupin se dohodnou eh, o rezoluci našeho výboru, o rezignaci nějakého na eh, zpravody a tak dále. Myslím si, že dojde k procesu řádnému, aby tyto, tato rozhodnutí byla uskutečněna. Já nejsem proti, ale eh, chtěla bych, aby bylo definováno, jakým způsobem. Ano, pan Gualtieri i pan Brok se zabývali eh, tímto tématem, takže já jsem chtěl jen potvrdit eh, ten, jdeme tomu, definitivní vývoj věci. Pane Gualtieri, máte slovo. Já bych to chtěl eh, vyjasnit. Na rozšířeném předsednictvu AFETu už byl zadán tento úkol třem poslancům, eh, tedy mají vést vyjednávání s národními parlamenty o tomto tématu jménem výboru AFET. A nyní návrh spočívá v tom, že do textu se promítnou výsledky naší práce. A tento text bude prodiskutován příští týden. To je tedy krok, který už přešel přes rozhodnutí koordinátorů, tedy všech politických skupin. Pan předseda, ano, ano, byli jsme tedy dobře informováni, jenom to chtělo ještě eh, trochu, trochu vyjasnit eh, těm, kdo si přáli toto objasnění. Můžeme tedy postoupit dál O finančních pravidel platných pro roční rozpočet eh, Evropské unie. Spravodajkou je paní Brandner. Tento návrh stanoviska půjde do výboru pro rozpočet, který má eh, rozhodnout v červenci a jedná se o finanční pravidla pro Evropskou unii. Eh, tento text se řídí tedy splorozhodovacím řádným rozhodovacím procesem a eh, Výbor bude pravděpodobně potřebovat značný čas na to, aby rozhodl. Prosím, paní Brandner, předložte nám svoje stanovisko. Děkuji vám. Chtěla jsem říci, že jsme na koordinátorech hovořili o následující otázce, o podpoře, to, podpoře toho, co řekl pan Brok Eh, já budu hovořit anglicky, protože na LDE jsme řešili všechny tyto texty v angličtině. Eh, doufám, že mě omluvíte, že nebudu hovořit německy. Možná jenom velice stručně eh, základní informace o tomto tématu. Stínoví zpravodajové se setkali minulý týden se mnou ve Štrasburku. Byla to schůze velice užitečná. Ráda jsem si vyslechla jejich vstupy. Hlavním cílem je zvýšit flexibilitu při eh, rozdělování pomoci od EU. V textu byla ustanovení eh, týkající se zejména poskytování eh, pomoci v případě přírodních katastrof a tak podobně, ale my bychom chtěli přidat ustanovení typu toho, že mm, mohou vyvstat situace, jako jsme viděli v východní Africe nebo v severní Africe při eh, transformaci eh, směrem k demokracii, kdy je potřeba pomoc alokovat rychleji, než eh, je normálně běžné. Není to tedy situace podobná přírodním katastrofám, ale řekněme, že v severní Africe nastala taková politická tsunami, což znamená, že bychom měli mít schopnost reagovat i na ty politické, nejen na ty přírodní vlny tsunami. Další ehm, věc je koordinace s mezinárodními dárci, což je velice zajímavé, protože komise navrhuje vytvořit evropské trustové fondy, ehm, Zatím existují eh, takové fondy Světové banky, OSN a tak dále, ale EU zatím eh, možnost vytvořit takové, takovýto typ fondů neměla. A teď je tedy otázka eh, ta, eh, jakmile Evropská unie eh, začne vytvářet vlastní fondy tohoto typu, kde mohou přispívat i ostatní strany, kdo je bude spravovat. A tady paní Gresslerová, zpravodajka z, z výboru pro, pro rozpočet, řekla, že to může mít pouze komise. Já si myslím, že můžeme být poněkud otevřenější. Dalo by se říci, že by to mohla být rovněž Evropská investiční banka. Někdy se totiž jedná o půjčky z trastových fondů. Nebo v případech konkrétních zemích eh, se může jednat o zapojení vedoucího CSDP a tak podobně. Takže eh, nenutně eh, tak ze široka jako komise, která by chtěla dát moci členským státům a vlastně i soukromým bankám, aby prováděli eh, takovéto evropské trustové fondy, ale eh, možná by bylo lepší to omezit na ty aktéry, kteří mají potřebné zkušenosti v této oblasti, jako je například Evropská investiční banka. Takže to jsou tu EU, ty EU trustové fondy. To je e, novinka na poli mezinárodních vztahů, která e, se myslím do budoucna bude zajímavě vyvíjet. A poté ta celková otázka snižování administrativní zátěže, zejména pokud jde o e, procedury týkající se třetích stran, které nevždy mohou splnit všechny standardy a normy, které na ně Eh, které na ně aplikuje Evropská unie. Já bych jenom velice stručně prošla několik pozměňovacích návrhů eh, a některé bych se pokusila vysvětlit. Jeden pozměňovací návrh od, madam, eh, od paní Gresslerové, které, který se týká mezinárodních humanitárních krizí a katastrof, které se stanou po prvním prosinci rozpočtového roku, kde se mluví o tom, že komise může použít peníze z příštího roku, ne tedy pouze nepoužité finanční prostředky ze stávajícího roku, ale i předběžné prostředky z roku příštího. Já si nejsem jistá, zda je toto dobrý nápad. Myslím si, že je potřeba o tom diskutovat, protože podle mého názoru to umožní komisi eh, netlačit na členské státy, aby dávali nové peníze, Eh, a konec konců z rozpočtového výboru víme, že marže jsou eh, prostor pro pohyb je velmi, velmi malý a skoro nikdy není dostatečný v takovýchto případech. Takže bylo by to jednoduché pro komisi, ale eh, na konci s finančním rámcovým programem bychom měli velké problémy, kdybychom toto, takovýto frontloading dělali rok co rok. Takže já jsem v této souvislosti velice skeptická, nicméně jsem otevřena vůči ostatním názorům. Dále, je tu ta otázka toho, kdo bude mít um, pravomoc provádění, což je eh, poměrně zajímavé. Je to důsledek eh, SVČ, kdy se říká, že SVČ je zodpovědná za svůj vlastní administrativní rozpočet, ale někdy eh, v rámci delegací nejsou zástupci SVČ, takže občas eh, to zkrátka není eh, z hlediska lidských zdrojů dostatečně zajištěné, takže SVČ požádala, zda by tuto pravomoc mohla delegovat zpět na komisi. Z praktických důvodů eh, nevím, nemyslím si, že je něco, co by mluvilo proti tomuto. Poté bod týkající se AFETu, pokud jde o řádek rozpočtu pro mise CFTP, což není nic nového, ale měli bychom to ještě zmínit i na tomto výboru. E, poté se jedná o rozpočtové, rozpočtovou podporu. E, paní Gresslerová zde učinila mnoho pozměňovacích návrhů e, ve výboru DV. V současnosti existuje zelená kniha, která se momentálně probíhá a komis, probírá a komise k tomuto má také hodně co říct. Takže otázka je, jestli bychom měli zde teď diskutovat o těchto podrobných aspektech rozpočtové podpory a, a obejít tak všechny ty diskuse, které se odehrávají, a nebo počkat a zaměřit se poté na e, přímo e, rozpočtovou podporu, která se týká e, Evropského parlamentu a teď o tom nerozhodovat. Takže buď řekneme, že to celé vyškrtneme, a nebo pokud to tam chceme nechat, tak bychom měli upravit e, obsah. Pokud jde o monitoring, žádá se o rozpočtovou podporu e, nad rámec národních parlamentů. Je zde výzva pro zvýšenou e, kontrolu rozpočtu a Eh, externí dohled z nevládních nestátních organizací jako Transparency International, eh, protože v zemích, kde je vláda skorumpovaná, parlament často tak skorumpovaný nebývá. Poté je zde otázka eh, centrální databáze, centrální vylučovací databáze, kde jsou zahrnuty všechny eh, soukromé organizace, které selhaly při implementaci, při používání evropských fondů a jsou na takové černé listině, že už nikdy ty finanční prostředky nedostanou. Eh, a paní Graslerová chce, aby se tento seznam zveřejnil, což je v Evropě logické, ale v jiných zemích, kde neexistují standardy ochrany soukromých dat, eh, je to takové ne zcela jasné, ne zcela průhledné, takže bychom tam chtěli přidat ehm, větičku o tom, že v dané zemi musí existovat pravidla na ochranu eh, utajovaných informací. Poté eh, je zde ještě jeden bod, který se týká i úvodních ustanovení eh, v souvislosti s náklady, které nejsou uplatnitelné, nejsou uplatněné včas. Ehm, Týká se to eh, humanitární pomoci a dalších. My bychom tam chtěli přidat eh, větu o tom, že je to v situacích, které hrozí vyústěním v ozbrojený konflikt. Je to v podstatě, eh, je to v podstatě o tom, že chceme mít možnost rychlejší reakce. To je pozměňovací návrh 10. Takže to je několik těch bodů, které jsem chtěla potrhnout. Těším se na komentáře a otázky od kolegů. Děkuji. Grazie, onorevole Brandner. Děkuji, pane Brandner. Pan Gualtieri má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Musím poznamenat, že návrh od paní Brandner je velice dobrý, protože se snaží vypořádat s velice komplexním problémem, a to je revize finančního nařízení. Snaží se tedy sladit dva požadavky, oba dva významné. Jedná se o kontrolu, transparentnost, jasné, detailní postupy které budou umožňovat především rozpočtovým orgánům, aby ověřili užívání finančních prostředků EU. Na druhé straně dalším z těch požadavků, který je nesmírně důležitý, eh, a to je oblast vnější činnosti, služby pro vnější činnost, to je možnost rychlého efektivního využití finančních prostředků. V návrhu komise i v návrhu zpravodajky ve výboru eh, pro rozpočet, eh, tedy jak v návrhu naší eh, paní zpravodajky, tak zpravodajky výboru Gressler, vidíme několik různých možností, ale je třeba se na ně podívat i kriticky. Návrh paní Brandner se snaží napravit určité kritické prvky, a my její řešení eh, v podstatě sdílíme, jak, co se týče například těch eh, opatření, které lze použít eh, tak, aby, se, aby to našlo na újmu předchozích, pardon, následných let, potom ty takzvané trust fund, ty trustové fondy, možná za pravidla, která nebudou tak přísné, ale stejně omezené pro stejně budou nějakým způsobem omezené, tak aby se mohly účastnit soukromé subjekty. Možné retroaktivní užití eh, prostředků za krizí nejen humanitárních, ale také krizí, eh, k ním se vztahuje politické řízení a zvládání krizí. Eh, tedy mm, mám na mysli situace, které nejsou jen čistě přírodními katastrofami. A potom je tu otázka třetích zemí. Snažíme se omezit, eh, omezit limity pro tyto země, co se týče zprávy a řízení těchto finančních prostředků. Eh, směřování tohoto návrhu je tedy pozitivní, to lze obecně říci. Eh, Podporuje pozměňovací návrh, který představuje další krok vpřed, to je věc týkající se misí Eh, misí společné eh, bezpečnostní eh, politiky a zahraniční politiky a nyní chceme doplnit tento bod o tedy další mise. Je to ale bod, který ještě považuji za problematický, ale nebyl zmíněn v textu paní Brandner a to je pozměňovací návrh paní Gresle k článku 55 finančního nařízení a který eh, stanoví že implementace rozpočtu ze strany komise prostřednictvím delegací eh, Evropské komise za dohledu vedoucích těchto delegací by měly prováděno. Paní Gresle Eh, by mi mohla potvrdit, zda je to nějaká dvojznačnost. Jedná se o specifikaci, kterou je třeba uvést pro vedoucí delegací, anebo je to nějaké dodatečné právo. Na druhé straně se může jednat také o snížení pravomocí eh, vedoucích eh, delegací, kteří z důvodu subdelegace mají tuto pravomoc a my bychom ji omezili z výkonu jen na dohled tak by to byla zásadní změna komplexní rovnováhy, již bylo dosaženo eh, ve službě pro vnější činnost. A to bychom museli být proti. Takže já si myslím, že to není cíl paní zpravodajky, ale možná by bylo dobré eh, přesněji formulovat znění, aby vše bylo jasné. Děkuji. Děkuji vám, pane Gualtieri pan Nensky, paní Nensky, ona je, eh, která je též stínovou zpravodajkou za EPP. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve ze všeho bych chtěla paní Gresslerové a paní Bratlerové pogratulovat eh, za práci na návrhu stanoviska zprávy. Pokud se týká ustanovení správných pravidel pro zprávu Evropského parlamentu, myslím si, že Evropský parlament prostřednictvím svých návrhů komisi se pohybuje správným směrem v tom smyslu, že chce zajistit rozumnou, rozumné využití peněz daňových poplatníků. Zejména podporuji návrh paní Bratnerové pro založení eh, samostatného rozpočtového řádku pro eh, každou misi CFSP. Eh, samozřejmě eh, nemáme s paní Bratnerovou na všechno úplně stejné názory, máme různé názory na eh, nařízení o finančních prostředcích. Já si myslím například, že ty budoucí evropské trastové fondy by měla zpravovat Evropská komise a neměl by je řídit nikdo jiný, tak aby se zajistila účinnost rozdělování finančních prostředků. Kromě toho plně podporuji názor paní Gresslerové, že e, soukromé banky respektive ceřené společnosti Evropské investiční banky by měly mít možnost spravovat evropský rozpočet. Konec konců mluvíme o penězích našich daňových poplatníků. Mám zde ještě několik dalších poznámek, ale chtěla bych se zeptat paní Bratnerové, Ehm, v rámci následující diskuse, a nebo se spíše zeptám pouze na jednu věc. Ta se týká eh, pozměňovacího návrhu 4 článek 53, eh, kde se mluví o eh, SVČ a delegování pravomocí, využívání rozpočtu delegacím. V nedávné minulosti došlo k, sou, k schodě dvou institucí v tom smyslu, že se tyto pravomoci mohou delegovat na eh, personál SVČ. Eh, uvažujete o eh, možné redelegaci zprávy rozpočtu pro komisi SVČ? Chápu to tak správně? A ještě jedna věc, to mi připomíná pozměňovací návrh 10 článek 120 para, odstavec 1 pod odstavec 2, kde se mluví o retroaktivních grantech za výjimečných okolností, například eh, extrémní potřeba eh, řízení krize, eh, ochrany, ochrany veřejnosti, humanitární akce a jiné situace, které hrozí eskalací do zbrojeného konfliktu v třetích zemích. Eh, proč si myslíte, že toto vysvětlení je zapotřebí? Nemyslíte si, že to, eh, ozbrojené, to o ozbrojených konfliktech je obsaženo již v tom stávajícím, eh, v té stávající formulaci extrémně urgentní? protože hovoříme o rychlém uvolnění finančních prostředků na humanitární pomoc, například zejména v Libii a v jiných eh, východních státech, kde vlastně ani eh, nedochází k ozbrojeným konfliktům. Proč to musíme do tohoto legislativního textu zavést? Děkuji. Děkuji vám, paní Jensky. Paní Jachtemaki, stinová zpravodajka za ALDE má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda připojila také k poděkování eh, paní Brandner za její práci, vynikající spolupráci a schůze v minulém eh, týdnu. Naše spolupráce byla velmi dobrá a potřebná. Ukazuje to, myslím, že náš výbor AFET by obecně se měl více konkrétně zaměřovat na otázky související s rozpočtem, jeho eh, plněním a souvisejícími eh, procedurami. Podporuji návrhy na pozměňovací návrhy od paní Brandner. Osobně jsem ale skeptická ohledně přímé rozpočtové podpory. Nejsem si jistá, že tato zpráva je nejlepším prostorem pro dané téma, ale myslím, že se jim do budoucnosti stejně bude muset zabývat. Musíme mít jistotu, že naše peníze Eh, budou skutečně používány tam, kde používány být mají. Teď si tím jistá nejsem. To se týká také plnění rozpočtu. Ráda bych eh, se eh, zmínila také o frontloadingu, o kterém hovořila paní Brandner. I tady mám svá podezření Měli bychom to ještě důkladněji zvážit. Obávám se, že by mohlo dojít k tomu, že v březnu bude rozpočet prázdný a co pak? Až budeme mít všechny peníze už využité. Také bych se chtěla zmínit o pozměňovacích návrzích, které, návrzích, které jsem já navrhla. To je pozměňovací návrh. K článku 31, odstavec 2, kde bych eh, si přála navrhnout navýšení transparentnosti, tak aby informace byly aktualizovány na webových stránkách, aby bylo jasné tedy eh, aktuálně, jak se peníze využívají a s jakým výsledkem. Daňoví poplatníci, myslím, mají právo se dozvědět, jaké jsou výsledky a jak se ty finanční prostředky využívají. To by nám také pomohlo, aby více lidí zajímalo, jak je využívána rozvojová pomoc. Další pozměňovací návrh se týká článku 38. kde se chci vrátit k otázce eh, nevhodného použití Eh, rozpočtu, nesprávného použití finančních prostředků. Máme určité finanční prostředky, které byly svěřeny palestinské vládě a v polovině roku přichází nový rozpočet tedy a já si myslím, že to je špatné eh, využívání, špatná zpráva prostředků na začátku roku bychom se měli snažit o to, abychom věděli, kde peníze využít. Může se stát, že někdo neví, že bude prostředky potřebovat, ale e, právě v tomto případě po mnoho let všichni věděli, že ty peníze nestačí a přesto jsme navrhli určité částky a po několika měsících jsme to opravili na vyšší. Děkuji vám. Paní Brandner, prosím, můžete diskuzi uzavřít. Äh, Děkuji srdečně za vaškeré připomínky, které byly nesmírně užitečné. Já teď budu postupovat podle pořadí, tak jak byly kladeny. Nejprve k poznámce pana Gualtieriho. Děkuji vám mnohokrát za vaše komentáře. Sdílím vaše obavy ohledně článku 55. Eh, to je ten článek eh, ohledně personálu komisí a vedoucích delegací. Pokud eh, máte nějakou reformulaci, která by to vyjasnila, budu velice ráda, jednoznačně by to bylo užitečné. aby se jednalo o rozšíření, ne o omezování. Takže pokud máte nějaký návrh, eh, prosím, řekněte mi ho. Chápu vaši obavu, že by zde mohlo dojít ke špatnému výkladu a tomu bychom měli zabránit. Takže prosím, poskytněte mi, co máte. Eh, paní Linský, eh, ohledně trastových fondů, které jste zmínila, souhlasím s paní Gresslerovou v tom, že jsem proti tomu postupu komise, eh, kdyby se říkalo, že toto mohou plnit, eh, naplňovat i soukromé banky. To zachází moc daleko, eh, pokud jde o strany, které mohou vytvářet trustové fondy. Ale myslím si, že Evropská investiční banka by naopak byla velice vhodná pro nakládání s těmito fondy, protože oni mají know-how, oni mají zkušenosti s, těmito, s tímto typem fondu. Takže já bych to chtěla zúžit. Nechtěla bych to nechat tak otevřené, jako navrhuje komise, to, je příliš, to zachází příliš daleko, v tom s vámi souhlasím. E, to druhé, co jste zmínila, je ten článek 53 e, odstavec 4, to je ta redelegace. E, komise delegovala operační náklady na vedoucího delegace prostřednictvím delegace. A celý administrativní rozpočet SVČ Eh, spravuje samotná SVČ. Ale eh, alespoň z několika delegací máme tu takovou zpětnou vazbu, že toto není možné, protože velice často nemají dostatek personálu SVČ v dostatečně vysokých funkcích. Takže eh, by chtěli toto redelegovat zpět na komisi, což ano, je poněkud eh, vtipné, protože mm, při vyjednávání se rvali zuby nechty o to, aby toto dostali, aby tuto pravomoc získali a teď si najednou uvědomili, že to vlastně není únosné v mnohých zemích. Takže ano, je to vlastně takový krok zpět, eh, ze strany SVČ ve věci stanoviska, které si předtím horko těžko vyjednali. Nicméně tak to zkrátka je. Další věc, která byla zmíněna, eh, to se týká toho pozměňovacího návrhu 10, eskalace do ozbrojeného konfliktu. Eh, nejde o samotnou eskalaci, ale jde o hrozbu. Takže jde nám o prevenci ozbrojených konfliktů. V stávající eh, situaci EU může intervenovat tak rychle, Eh, respektive pouze tak rychle, že už je mnohdy velice pozdě na prevenci ozbrojeného konfliktu. Velice často eh, dostaneme varování, že něco hrozí, ale pak se to začne dít a nemáme možnost eh, rychle a flexibilně reagovat. Takže eh, podstatou eh, tohoto pozměňovacího návrhu je dostat, dát nám k dispozici další nástroj včasného varování pro prevenci proti ozbrojených konfliktů, kdy dostaneme varování, že hrozí ozbrojený konflikt, abychom mohli pomoc náležitě upravit tak, abychom ozbrojenému konfliktu zabránili. Takže nechci, nech, nechce se tím říci, že to, co máme eh, v současnosti v oblasti krizového managementu, je špatné. Chceme pouze zabraňovat eh, eh, vzniku ozbrojených konfliktů. Doufám, že je to dostatečné vysvětlení. A pokud jde o vaše obavy, souhlasím s vámi, že je nutné hovořit o rozpočtových záležitostech. To je vaš, vaše první připomínka. Ptáte se na přímo rozpočtovou podporu, já mám otázku v podstatě stejnou. Já se vás tedy ptám, myslíte, že je lepší to zde vynechat a nechat ten celý proces u DV, u komisa členských států a um, uvidíme, jak se zkrátka celý ten proces vyvine a neměli bychom před, předvídat, předjímat jeho závěr. E, možná, že byste mohla předložit pozměňovací návrh, který by toto, e, toto vymazal. To by možná bylo e, nejlepší. Nicméně já získám ještě další názory, další stanoviska, uvidíme. E, pokud jde o váš návrh článku 31 o transparentnost, velice dobrý nápad. Nápad eh, přidáme tam nejenom eh, ty eh, přijímací strany, ale i podstatu samotné pomoci. A pokud jde o článek 38, zde jsem rovněž na rozpacích, protože chápu, že mohou existovat případy, kdy komise tohoto článku zneužije to není tak těžké si představit, ale na druhou stranu eh, zpravodajka paní Gresslerová eh, chce toto omezit pouze na eh, jeden pozměňující rozpočet, což je opět velice limitující, když bude jenom jeden. Občas budou zkrátka potřeba dva. Takže opět, pokud jste schopna najít rovnováhu mezi těmito dvěma extrémy, Eh, bude to jedině dobře. Eh, potřebujeme to trochu omezit, eh, v současnosti je to příliš otevřeno vůči zneužívání, ale nechceme to omezit tak, jak navrhuje paní Dresslerová. Ale souhlasím s tím, že toto zneužívání je potřeba zastavit. Pokud máte tady nějaké středové, nějakou střední cestu, vítám ji s otevřenou náručí. Eh, paní Dreslerová s námi velice krásně, velice dobře spolupracovala. Faktem je, že eh, tento text je velice dlouhý, pozměňovacích návrhů je malinko, jak vidíte, takže eh, odvedla skutečně výtečnou práci. Změny, které navrhujeme, těch je opravdu jenom malinko většinou, většinou to vychází z toho, že naše zkušenosti jsou jiné než ty, než ty její, ale obecně lze říct, že paní Gresslerová, Gresslerová s námi krásně spolupracovala. Eh, ráda bych, aby tato zpráva byla přijata. Je mi líto, že jsme na to měli tak málo času. Eh, faktem je, že toto téma je velice složité a dostali jsme se k němu poměrně pozdě eh, a Eh, chápu, že je složité udělat si názor na, eh, celý, na, celý ten, na celou tuto rozpočtovou záležitost, ale myslím si, že vstupy pro rozpočtový výbor od nás teď budou velice dobré. Děkuji. Děkuji vám, paní Brandner. Z našeho harmonogramu 17. června se odehraje předložení pozměňovacích návrhů. Eh, termín je v poledne. 21. června se bude hlasovat ve výboru. A nyní nás čeká poslední bod na pořadu jednání jímž je zpráva pana Beldra, předsedy delegace pro vztahy s Izraelem ohledně návštěvy již vykonal 24. až 27. května. Dáme mu mm, příležitost, podobně jako předsedům parlamentních delegací, aby nám předložili eh, zprávy z delegací, tedy z těch služebních cest vykonaných. Nedávno jsme slyšeli eh, zprávu pana Derosy ohledně um, palestinské um, národní rady uh, a situace eh, v Zordánsku. A nyní si vyslechneme pana Beldera, který navštívil Izrael. Se zájmem jim mu budeme naslouchat a předáváme mu slovo voorzitter vám, pane předsedo. A vážení kolegové, navštěva naší delegace, delegace Evropského parlamentu pro vztahy s izraelem od 21. 25. května bylo velmi konstruktivní. Měli jsme velice pestrý program, a členové delegace mohli vést řadu velice zajímavých jednání a seznámit se se sociálními aspekty izraelské společnosti, tak jak to bývá běžné. Bylo to i zde tak, že jsme měli společné zasedání s členy Knesetu, to byl vlastně zásadní část našeho programu hned eh, v úterý 24. května se konalo toto zasedání, druhý den naší návštěvy je to dobrý zvyk Pan velvyslanec nám už předtím objasnil situaci v Izraeli a v celém regionu. Bylo řečeno, že region, situace je poměrně stabilní a byla oslovena následující témata. Já se o nich krátce zmíním, pane předsedo, a potom krátce také zhrnu izraelskou reakci. O jakých tématech jsme hovořili? Demokracie na Blízkém východě, izraelská reakce. E, Izraelci si dělají veliké obavy v souvislosti s vývojem v sousedních zemích, Egyptě a Sýrii. Druhé téma e, snahy OSN a e, jednostrané provolání ze strany Palestíny. A zde Eh, skutečně došlo k tomu, že jsme byli vyzváni, abychom se postavili proti. Eh, potom tady došlo k jednoznačnému provolání toho, že bychom to neměli legitimovat zejména na pozadí nejnovějšího usmíření mezi Fatahem a Hamasem. Pak se oslovilo téma bilaterální vztahů mezi Evropskou unii a Izraelí. Izraelští kolegové zejména poukázali na složku AK týkající se mezinárodního obchodu a poté se hovořilo také o mm, islámu v Evropě. Došlo ke slavnostnímu obřadu v Knesetu na závěr tohoto meziparlamentního zasedání. Předseda Knesetu Eh, přivítal naši delegaci a měl krátký projev. Řekl, že Izrael i nadále podává ruku pro usmíření a mír. Izrael je ochoten skutečně dospět k dohodou se všemi sousedními státy. Izrael si nemůže dovolit udělat, činit něco takového se zavřenýma očima. Je třeba mít oči otevřené a je třeba bedlivě sledovat otázku bezpečnosti, která je zde ohrožena. Izrael nebude vyjednávat s těmi, eh, kteří ohrožují právo Izraele na existenci a chtěli by hrozit Izraeli terorismem. To byl citát předsedy parlamentu. Potom eh, 25. května jsme měli také plný program. Eh, jehož vyvrcholení byla návštěva imigračního střediska a muzea. Měli jsme nadšené spolupracovníky příslušné agentury, kteří nás informovali o tom, eh, jak mm, se pomáhá uprchlíkům. A tady se vykonala skutečně významná práce. My jsme se seznámili s celou řadou jejich aktivit a Viděli jsme také tanec a dokonce fotbal. A poslední den jsme byli v Tel Avivu, kde jsme navštívili významné architektonické památky v Izraeli a potom bych rád řekl, že jsme se seznámili s něčím nesmírně důležitým a to byla škola Bialok Rogozin. Tam je to totiž tak, že děti, které mají potíže, děti emigrantů či žadatelů o azyl, tady dostávají obzvláštní péči. Také jsme hovořili o tom, co se děje pro to, aby se zabránilo zneužívání dětí. Bylo to nesmírně zajímavé. Mohu říci, že návštěva v Izraeli byla skutečně úspěšná a chtěl bych poděkovat všem za jejich angažovanost a kolegalitu. Rovněž bych chtěl poděkovat izraelskému velvyslanectví, zejména paní Galipali a našemu sekretariátu patří také dík samozřejmě Kristianovi Daregovi. Děkuji mnohokrát. A na závěr bych rád řekl, že je to tak, že jsme měli také tlumočníku, kteří, tlumočníky, kteří nás doprovázeli na naší cestě a i jim chci poděkovat. Teď bych chtěl poděkovat kolegům za pozornost. máte otázky, rád na ně odpovím. Děkuji vám, pane Baldre. Slovo má pan Derosa, předseda delegace pro vztahy s legislativní palestinskou radou. Prosím, máte slovo. Uh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji Bastianovi za jeho zprávu o nedávné návštěvě Izraele. Myslím si, že je velice důležité, že eh, AFED dostává tyto zprávy z delegací. Eh, jak jste vy sám zmínil, pane předsedo, eh, já sám jsem nedávno sepisoval zprávu ohledně návštěvy palestinské delegace v PLC. Ještě eh, několik poznámek, eh, jestli eh, mi dovolíte. Předseda Buzek je dnes v Izraeli na čtyřdenní návštěvě a skoro okolností dnes mluvil v Knesetu. Já mám kopii jeho projevu, já mám, který, který podle mě je velice dobře vyvážený z hlediska našeho přístupu k tamnímu konfliktu a jeho ukončení velice silně přitom eh, řekl, že je potřeba přivést Palestince a Izraelce k jednomu jednacímu stolu, eh, pokud chceme dosáhnout míru a eh, jinak míru v podstatě dosáhnout nelze. Je potřeba zajistit bezpečnost, demokracii v Izraelu, v Izraeli a stejná práva, demokracii a lidská práva i pro Palestince. Já si myslím, že je velice důležité v rámci naší politické debaty o těchto tématech zohlednit i tato témata. Jsem hluboce přesvědčen, že aktuální aktivita izraelské vlády ehm, smést ze stolu návrh palestinců na to, že půjdou do OSN, je špatná. Myslím si, že aktivita, kterou eh, vyvíjejí eh, v tom, aby zastavili Palestince v úspěchu v OSN, eh, jsou daleko méně užitečné než přesvědčování všech ostatních stran o tom, že je nutné vyjednávat, že je okamžitě nutné zahájit vyjednávací proces, protože čas je drahý a dochází. V daném regionu je naprosto jasné, to mi říkají všichni a myslím si to i sám, že není času na zbyt. I kdyby Izrael uspěl eh, v blokování té unilaterální deklarace v září ze strany palestinců v OSN, tak jak by to zlepšilo bezpečnost Izraele? Jak by to přineslo eh, mír, nebo jak by to přispělo k dosažení míru? To jsou otázky, na které se musíme ptát. Já bych proto chtěl apelovat na všechny zde přítomné, abychom se snažili přesvědčit Palestince a Izraelce, aby celou situaci začali brát vážně a aby začali diskutovat o e, řešení dané situace. Evropa je připravena pomoci, Amerika je potřeba pomoci, e, v Evropě jsou připraveny pomoci všechny členské státy a myslím si, že je důležité se o toto zasadit a pokusit se o to. E, jedná se o to, že ta celá rovnice nemá výsledek nula. Mělo by to být tak, že práva Izraelců nebudou omezovat práva Palestinců a naopak je důležité zprostředkovat oběma stranám to, že je potřeba dosáhnout míru. Tomu je potřeba eh, evropská, ale i izraelská pomoc. Pokud bychom měli demokratický palestinský stát jako souseda Izraele, eh, byl by to v podstatě nejsilnější, eh, nejsilnější partner Izraele na obranu jeho vlastních práv. Děkuji. Grazie, onorevole De Děkuji mnohokrát, pane Barroso. A teď pan Vigren. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom velice stručný dotaz eh, na pana Belle eh, ve světle nové politiky, že nelze vyjednávat s hráči, kteří eh, se vzájemně nerespektují a neuznávají své právo na existenci. Podle vašeho názoru bylo by možné uvažovat o určité flexibilitě? Jedná se tady samozřejmě, to všichni víme, o Hamas Myslíte, že je možné, že izraelská strana by eh, dělala rozdíl mezi Hamasem a vládou, eh, v které jsou někteří členové z Hamasu? Eh, já si myslím, že v tom je rozdíl. Kdyby Izrael dal najevo určitou flexibilitu, možná by nám to usnadnilo život. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kontis, prosím. Děkuji, pane předsedající Chtěl bych velice srdečně poděkovat kolegům za zprávy, které jsem si vyslechl o návštěvě delegace v Izraeli, ale také bych si býval rád ještě něco doslechl o významném tématu a sice o uznání palestinského státu. Vždyť teď se řeklo, jako by to byl návrh palestinského státu, ale existuje tady také opravdový požadavek. Existuje požadavek a eh, generální shromáždění OSN se tím, valné shromáždění OSN se tím bude zaobírat eh, v příštích měsících. Čili eh, tady bychom rádi věděli, jak na to reaguje oficiálně izraelská vláda. A poté se plánuje návštěva flotily týkající se pásma v Gaza. Jaké úmysly má izraelská vláda? Budou zase počínat si tak vehementně jako minule? Nemám čas, chtěl jsem poděkovat kolegové, ale u některých témat bych se býval rád dověděl odhad hodnocení kolegy a jak celkově nahlíží na možnost situace řešení na Blízkém východě. Děkuji mnohokrát pane Countessy. A teď, prosím, další. Kolegyně ze Španělska. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem byla v Izraeli, v Ramě, v Palestíně minulý týden. A Přicházím skutečně ohromená situací, v jaké se nachází palestinské obyvatelstvo a skutečně jsem naprosto o ně měla z nedostatku reagování izraelské vlády na základě nových okolností, ke kterým dochází, například co se týče celého hnutí v arabských státech, ale zejména také projektu osměřování mezi hamates a eh, palestinskou astronomitou a, ne, a negativní reakce Izraele reagovat na tento proces usmíření a také negativní reakce Izraele akceptovat eh, OSN, ze, eh, jakože snad se jedná o multilaterální záležitost, ale já vůbec nevím, jak by mohly OSN jiným způsobem řešit mezinárodní konflikt. Také jsem tak trochu o ně měla eh, společným prohlášením delegace Evropského parlamentu s Izraelí, kde se hovoří o izraelských pozicích, eh, o negativním postoji Izraele proti dohodě mezi dvěma stranami, když četní eh, význační analytici to hodnotí eh, velice pozitivně, jako například Trumanovo středisko a další, kteří pozitivně reagovali na toto usmířování mezi Fatem a Hamasem pro možnost usmíření demokratizace a zavedení demokratizačního procesu v Palestině v roce 2011 a musí tak zareagovat na žádost Izraele, aby včetně toho chtějí-li Eh, zahájit mírová jednání, s kým by to bylo. Teď to mají, bylo by to s někým, kdo by reprezentoval veškeré palestinské obyvatelstvo a zdá se mi velice nebezpečné pro Evropský parlament nebo pro jeho část, aby tady zaujal tak radikální pozici ve prospěch jedné z obou stran, bez jakéhokoliv opodstatní, protože když se hovoří o přímém vyjednávání, palestinci navrhli vyjednávání během minulého roku, s jedinou podmínkou, aby bylo moratorium, co se týče staveb nových e, osídlení. A myslím si, e, e, že prostě chtěli jenom tři měsíce, ale Izrael řekl, že ne. A bylo řečeno, když chtěl něco Hamas a Fatah dohromady, Izrael řekl ne když se OSN chtěla zabývat řešením tohoto eh, problému na valném zhromaždění Izrael, říká ne. To znamená, vlastně tady jsou negativní reakce ale přece nechceme udržovat tento statut quo, který prostě blokuje celý ten konflikt už celou řadu let. A mně se zdá, že skutečně unilaterální je stavba zdi ne na hranicích z roku 67, ale ještě nad jejich rámec. A myslím si, že stavba osídlení není v souladu s ženevskou konvencí, protože to také je unilaterální akt. Děkuji. Eh, děkuji eh, paní kolegyně Muniz. Teď pan Eingorakis, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Dvě poznámky. Chtěl bych něco říct k, této, k tomuto společnému prohlášení které vzniklo po eh, návštěvě naší delegace a po zasedání v Knesetu. A chtěl bych říct, že ani já nejsem spokojen s faktem, že v tom společném prohlášení se mluví o tom, že eh, uznání palestinského státu eh, respektive se zde mluví o tom, že Evropský parlament je proti tomu, aby byl palestinský stát uznán. A to se nejedná o unilaterální eh, jednání, je to velice ožehavé téma. Pokud vím, eh, takovéto prohlášení Evropského parlamentu neexistuje, takže jsem jednoznačně proti tomu, aby to zde bylo uvedeno. Eh, nevím, zda je proto nějaký, vůbec nějaký podklad pro toto prohlášení a kromě toho si myslím, že Toto odporuje i dosavadní praxi. V, před, v předposledním odstavci se říká, že obě strany nemohly přijmout interpalestinské usmíření. A takové, takovéto prohlášení přece nelze vůbec přijmout, protože to je něco, co jednoznačně není prospěšné pro situaci, jakou v této oblasti máme. Dále musíme se podívat i na povstání v arabských státech a na nebezpečí toho, že se zde objeví nějaké radikální islamistické hnutí, které bude Eh, chtít podkopávat smysl eh, těchto, těchto povstání. I to je podle mě vněšování se do interní politiky jednotlivých zemí eh, a je to velice nebezpečná praktika. Určitě jsou tu určitá nebezpečí, ale myslím si, že národy a demokratické síly v těchto zemích jsou dostatečně silné na to, aby sami věděli, koho mají nechat stranou a s kým se mají pojit. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pane Beldere, vy teď máte eh, závěrečné slovo, závěrečný komentář, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám srdečně za vaše připomínky. Rád bych ještě jednou podtrhl to, že se nacházíme v parlamentu. To znamená, že i delegace má právo hájit své vlastní stanovisko. A k tomu tady došlo. A já tedy nevím, eh, jaké právní zásady bychom měli porušit. Eh, považuji to tedy za poněkud podivné, co se tady mm, eh, prezentovalo. Ale prostě v parlamentu existují různé názory a tak to má být. A teď k otázce usmíření mezi Fatahem a Hamasem. Eh, já bych rád odkázal na jednu věc. Existují tady mm, zásady, kterou vždycky podporujeme v Evropské unii, kde je Hamas vyžádan, aby postupoval konstruktivně a aby již zahájil jednání. A co eh, vím, tak Hamas i nadále zůstal u svého názoru a sice, že židovský stát Izrael nebude uznán. Tady nedošlo k žádnému pohybu vpřed a když hovoříme o arabském jaru, no dobrá, mám dobrého přítele tam, který mě skutečně každodenně eh, eh, udržuje na aktuál, eh, faktuální, informuje o aktuálním stavu. Já bych řekl, že tam spíše zima než jaro. Já jsem byl sám na delegaci v Egyptě a velice jsem měl oči i uši otevřené. A skutečně sdílím obavy Izraelců v této souvislosti. Jedná se totiž také o to, a to je třeba, abychom vyzdvihli naše delegace. Hovořila se zástupci Knesetu a ti říkají to, že co se týče usměřování mezi Hamasem a Fatasem, že je pro ně nepřijatelné, že usmíření nemůže fungovat, dokud Hamas se nepohne. To znamená, uznání izraelského státu musí být nejprve vysloveno. Zatím jinak jsme ve slepé uličce. Izrael e, na to musí odkázat a já jsem tady citoval předsedy parlamentů, kteří hledají, usilují o mír, ale jistě nebudou vstupovat do situace se zavřenýma očima. Děkuji. Děkuji. Děkuji tedy eh, panu Belderovi. Myslím si, že můžeme tím ukončit dnešní zajednání. Uvidíme se zítra v 9 hodin, abychom hovořili s ministrem zahraničí Maďarska na závěr předsednictví Maďarska. Děkuji, přerušuji zasedání.